Bien, mes chers collègues, je vous invite à regagner votre... Takže vážení kolegové, zaujměte prosím zpět vaše místa. Máme velice nabitý program dnes. Připomínám, že dnes odpoledne se koná diskuse se zástupci komise společného výboru ECON a budget Bohužel já se nebudu moc dnes odpoledne zúčastnit a děkuji panu Gajerovi za to, že bude místo mě předsedat s panem Robertem Gualtierem. Vážení kolegové, zahajuji naši schůzi. Chtěl bych vás informovat o rozhodnutích, které jsme přijali na schůzi koordinátorů. Nejprve jsme se rozhodli o tom, že nebudeme předkládat zprávu o návrhu pro eh, stanovování eh, pro sociální ochranu. Implementation of the European Progress. Implementace facility mikrofinancování 20, 2013. Vyšli jsme vlastně ze zprávy o financování rozvoje pana Charlesa Gerence z ALDE. Je to stanovisko o návrhu nařízení o návrhu z vlastní iniciativy pro zaměstnanost mladých. Je to evropská iniciativa. Skupina ALDE bude zpracovávat tuto zprávu na základě pravidla 53+. A toto stanovisko o range týkající se i Evropského fondu pro zprávu věcí zařízených na základě společného nařízení, tak to bude skupina EPP, která bude mít na starosti tuto zprávu a ještě nám oznámí v nejbližších dnech jméno zpravodaje. Potom schůze koordinátorů 11. února zabývala eh, organizací semináře 31. března a zejména jsme schválili seznam řeč, externích řečníků, Eh, moderátora a těch, kteří tedy budou hovořit za jednotlivé ty skupiny zabývající se uvahami o těchto záležitostech. Pokud se týká naší mise na Ukrajinu, která se bude konat 17. a 18. března, tak skupina bude složena ze tří členů EPP, dvou členů SND a jednoho člena ALDE. Co se týká slyšení, tak navíc ke společným slyšením, která již, o kterých již bylo rozhodnuto, mám na mysli slyšení, které se konalo v rámci skupiny budget, výboru budget, sede o bezpečnostní a obrané politice 21. ledna, tak jsme také budeme mít společné slyšení budget Econ, týkající se Evropského fondu pro strategické investice. Toto společné slyšení se bude konat příští pondělí 2. března. Také se bude konat společné slyšení výboru budget a kon, pro kontrolu rozpočtu o vlastních zdrojích, které se, který se bude konat 5. března. A další slyšení se budou konat průběhu roku 2015, zejména potom slyšení o platebním cyklu a o evropském rozpočtu, o fina- předfinancování, platbách předem, o definitivním vyučtování. Musíme se pobavit o tom, jak se vlastně tento platební řetězec bude organizovat a jaké budou postupy. Teprve bude stanoveno datum tohoto slyšení. Potom, pokud jde o téma Evropská unie a malé a střední podniky, tak jde o to, abychom si udělali takové zhodnocení stávající situace, abychom věděli, jak to vypadá s financováním programu na roky 2014 a 15. A protože program je velmi nabitý, tak jsme se dohodli, že toto slyšení se bude konat až na začátku roku 2016. Dále, ten časový harmonogram schůzí koordinátorů na první polovinu roku 2015 byl schválen stejně jako časový plán jednotlivých etap schvalování návrhu rozpočtu na rok 2016. A pokud se týká roku 2016, tak koordinátoři také schválili časový plán navrhovaný zpravodajem Jose Fernandezem. Pokud jde o revizi víceletého rámce na roky 2014 až 2020, tak jsme se dohodli, že se budeme držet zprávy o schválení toho systému, report on the consent, a potom politický signál bude vyslán v okamžiku přeskumu a hlasování o návrhu opravného rozpočtu číslo 1. Pokud jde o investiční plán, tak koordinátoři schválili časový plán jednotlivých schůzí, který byl stanoven společně s výborem Econ. Je to velice náročný, ambiciozní časový plán. Co se týká plateb, tak koordinátoři se rozhodli, že z pracujou, zprac, připraví určitou skupinu ad hoc, tak aby projednávala eh, řešení a proplácení těch neproplacených faktur. Tato ad hoc skupina bude složena z obecných zpravodajů, kteří mají na starosti rozpočty 2014, 15 a 16 a spolu s vaším předsedou. Schůze 23. února se zabývala parlamentní, Evropským parlamentním týdnem a koordinátoři pověřili předsedu, aby kontaktoval předsedu výboru Econ a Ample, aby se pokusili vytěžit určitá poučení z tohoto týdne, určité závěry. Já nevím, jak to hodnotíte, ale podle mě let, min, v minulých letech jakožto člen Národního parlamentu a letos jako evropský poslanec si myslím, že, že skutečně musíme ještě udělat velký pokrok, abychom, aby to splnilo svůj účel. A co se týká těch mini plenárek, tak jsme měli Vedli jsme debatu a vyjádřili jsme přání, aby se zachovalo hlasování na miniplenárkách zde v Bruselu, protože máme některé zprávy, která, o kterých se musí hlasovat okamžitě, neprodleně, pokud chceme, aby byly schváleny zavčas a proto jsme požádali koordinátory, aby zaintervenovali ve svých skupinách tak, aby předsednictví a konference předsedů se snažila zachovat tyto plenárky zde v Bruselu protože bez toho by bylo riziko, že budeme ztrácet čas a že znovu by Evropa byla obžalována z toho, že ty postupy jsou příliš zdlouhavé, že je příliš nečinná. Takže tolik k informacím, které jsem vám chtěl sdělit na začátku schůze. Obdrželi jste zápis ze schůze z 5. února. Máte k ní nějaké připomínky? Nevidím, že by někdo měl, takže zápis považujeme tímto za schválený. Dále. Tím se dostáváme k bodu 4. Připomínám vám, že na základě pravidla 59 jednacího řádu parlament hlasuje o celém návrhu legislativního usnesení, které obsahuje oznámení v tom smyslu, že zda parlament schvaluje tento návrh, zamítá ho nebo zda k němu předkládá pozměňovací návrhy. Lhuta pro pozměňovací návrhy 11. března Eh, eh, pravidlo 99.1 eh, pozměňovací návrhy budou přijatelné pouze tehdy, pokud jejich cílem je změnit nebo zvrátit vlastně ten návrh předkládaný zpravodajem. Jedná se o pozměňovací návrhy o tom nařízení a nyní dávám slovo paní Toma, která je zpravodajkou. Président. Děkuji, pane předsedo. Ano, spolu eh, s panem Olbrichtem jsme zpravodajové, ale pan Olbricht bohužel dnes ráno nemohl přijít. S panem Olbrichtem naprosto pracujeme ve schodě. Chci jen připomenout, v jakém rámci se pohybujeme vzhledem k pozdnímu schválení víceletého finančního rámce a s tím souvisejících právních aktů. Kvůli tomu celá řada programů nemohla být schválena v roce 2014 a také eh, nebyl dostatečný pokrok k tomu, aby bylo možné eh, podle článku 13 finančního nařízení uvolnit některé částky, některé zdroje. Bylo tedy třeba stanovit Eh, jasný eh, podle článku 19 víceletého finančního rámce stanovit eh, některá opatření, aby nedošlo k jejich ztrátě. To znamená převést to z roku 2014 na další roky. Jak uvidíte, rozlišujeme tady podle článku 13 finančního nařízení převody nebo podle, mm, kde tedy změna víceletého finančního rámce nutná není. A na druhé straně tady uh, tyto prostředky tyto, na závazky jsou použity z částky flexibility. A pak eh, jsou tady na druhé straně převedené částky, eh, které ještě nebyly dostatečně zpracované podle programu a tady je nutné požádat o změnu víceletého finančního rámce. Chci tedy zdůraznit, že tady jde opravdu o velmi odborný přeskum Není to e, takový, abych tak řekla, přeskum v polovině období nebo přeskum po volbách. E, Tato, tento přeskum se týká všech e, fondů, soudržnost, Eh, rybolovný fond, eh, fond pro imigraci, fond pro vnitřní bezpečnost, iniciativa pro zaměstnanost mladých. Všechny tyto fondy jsou dotčeny a musíme říci, že také se to týká všech členských států. Není tady ani jediný členský stát, který by nebyl dotčený eh, tímto přeskumem. To představuje zhruba 50 všech eh, částek eh, fondů, takže to je opravdu velký rozsah. Dále vás chci informovat o jedné věci. Od eh, poslední schůze rada zaujala své stanovisko. A mohu říci, že v radě bylo požadováno jednomyslné rozhodnutí 17. února ECOFIN vyjádřil principiální souhlas s tímto přeskumem a byly tady také dvě prohlášení komise a jedno prohlášení pěti členských států což jde ruku v ruce s usnesením. Pane předsedo, bude vás to asi zajímat. Komise navrhla využít všechny flexibilní nástroje, včetně globální marže pro platby, umožňující použití ještě nevyužitých marží eh, oproti roku 2014 až do roku 2017. A pak je tady také prohlášení komise, eh, kterým se validují zbylé programy až do konce roku. A také to jde ruku v ruce s celou celým programováním na období 2014 až 2020. Řecko, Itálie, Rumunsko, Španělsko, eh, tyto státy Eh, mají možnost v nadcházejících třech letech si definovat své programy a navrhují, aby komise změnila svůj článek, kdyby se narazilo na určitý problém. To nám umožňuje, nebo by nám to umožňovalo postupovat rychleji než navržený časový harmonogram, ale eh, protože chceme respektovat eh, stanovisko výboru REGI našeho parlamentu, navrhli jsme eh, dodržet časový harmonogram tak, jak byl původně navržen. Pakliže samozřejmě s tím souhlasí celý náš výbor. Děkuji. Děkuji, paní Toma. Chci upřesnit, že 11. března je eh, termín pro předkládání pozněvacích návrhů, ale pravděpodobně žádné nebudou. 1. dubna budeme eh, probírat pozměňovací návrhy a hlasovat. A na plenárním zasedání by to mohlo být na mini plenárním zasedání, eh, abychom nestráceli čas. Prosím, žádá někdo o slovo? Nikdo nežádá o slovo, tak tady můžeme přejít k bodu 5 a dávám slovo panu Kry, Kircosovi. Jde o uvolnění z prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Žádost Atika, eh, vysílání Řecko. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Jedná se o návrh, který bychom měli podle mého názoru podpořit. Je to iniciativa řecké vlády a Evropské komise. Pan předseda přerušuje. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem se hlásil, ale asi to nějak zaniklo. Já bych ještě k té zprávě, kterou jsme si právě vyslechli a za kterou chci poděkovat, eh, rád vyjádřil. Měl bych přece jenom jednu otázku. A sice v souvislosti s převodem prostředků, zde bychom také neměli zvážit to, že jsme se nedávno intenzivně zabývali nezaplacenými fakturami že máme velké, velmi vysoké RAL, nevyčerpané prostředky, a teď, když e, máme nevyčerpané prostředky v oblasti závazků, tak se obávám, že na konci tohoto roku nebudeme mít problém stejný, ale ještě větší v souvislosti s nezaplacenými fakturami. A proto si myslím, že bychom neměli přecházet jenom tak pořadu jednání a popsat to jako čistě technický proces. Ale v této souvislosti také zvážit, jaké dopady by to mohlo mít v souvislosti s těmi nezaplacenými fakturami. Děkuji budeme mít příležitost, protože máme pracovní skupinu zabývající se platbami, která by měla definovat ve spolupráci s komisí a s radou tedy plán eh, řešení těchto pladeb. Musíme samozřejmě nejprve dobře pochopit, jaké jsou ty etapy, jaké je to řetězení těch jednotlivých etap v rámci tomu, tohoto procesu. Paní Toma, ještě odpověď. Není to vlastně ani odpověď. Velmi stručně bych se chtěla vrátit k tomu, co zde zaznělo a s čím souhlasím. Zatím komise neplá plánuje, že by se nějak odložily ty eh, finanční prostředky, protože nezná vlastně to tempo eh, provádění těchto závazků, ale co můžeme říct na základě vaší připomínky je tedy to, že v letošním roce a na následující dva, tři roky naopak se to zlepší. Platby ty plat, neznamená to, že všechny závazky budou realizovány, ale je zde zase riziko, že dojde k určité zácpě, abych tak řekla kolem roku 2017-18 pravděpodobně, že se nahromadí ještě více tady ty neproplacené faktory, než tomu bylo dosud. Nejlepší způsob, jak bychom tu propast překonali mezi závazky a platbami, je, že by se ty závazky odložily v čase. To se vlastně dělalo v roce 2014. Bylo 21 miliard, které vlastně nebyly Eh, vůbec eh, na základě těch závazků realizovány. Takže to by byl asi nejlepší způsob, jak bychom mohli usnadnit ty platby, ale protože závazky zde jsou, tak vlastně na výstupu se to potom bude hromadit a v určitém okamžiku samozřejmě budeme čelit těmto problémům, takže je potřeba skutečně zpracovat plán proplácení a také ale nejprve dokonale znát ty toky té hotovosti. Zejména proto, protože se jedná o iniciativu pro zaměstnanost mladých, tak rada se rozhodla urychlit ty procesy. Takže budeme muset opravdu eh, čelit tomuto, ale ještě lépe poznat jednotlivé to řetězení. Pokud jde o politické signály, tak je jasné, že v té eh, opravném rozpočtu číslo 2 bude bychom vlastně měli vyslat všechny ty nezbytné uh, politické signály. Pane Kristosi, tak teď máte konečně slovo. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Ano, jak už jsem uvedl, jedná se tedy o iniciativu řecké vlády a Evropské komise. Domnívám se, že by měla být podpořena a mohu vám vysvětlit také proč. V Řecku momentálně probíhá velká krize. A Týká se to také spotřebitelů. 908 osob v oblasti eh, rozhlasového televizního vysílání v regionu Atika eh, kolem Hyriosu a Aten, takže zde v tomto v této aglomeraci. A já uvedu Příklad, náklady na reklam, výdaje na reklamu jsou minimálně, nyní na 30% úrovně z roku 2007. Tehdy jsme zaznamenali určitý nárůst. Možná, že to nebylo dobré. Došlo také k posílení spotřeby, no ale nyní je zase situace taková, že se obchodní bilance vyvíjela tak, jak se vyvíjela. Došlo k deficitu a Řecko už nebylo schopné pokrýt své potřeby, muselo si vzít půjčky, aby mohlo pozitivně uzavřít postupně obchodní bilanci. Takže jsme se, musel, se nám podařilo trvale se přizpůsobit nezbytostem vyplývajícím z globalizace. V roce 2008 tomu ale tak bylo tak, že všichni zaměstnanci v oblasti rozhlasu a televize, takže mnozí z nich přišli o práci a je třeba je podpořit. A jsou to výdaje vyšší než 5 milionů eur. E, měli bychom je podpořit tak, abychom jim dali možnost e, opět e, najít zaměstnání, což je složité, a my bychom tím pokryli 60% nákladů a zbývající část by převzal řecký stát. Domnívám se tedy, že v rámci řešení problematiky globalizace, posilování, podpory pro řeckou ekonomiku bychom tento návrh měli podpořit. Děkuji. Děkuji, pane Kristosi. No, zahajuji diskuzi, kdo se chce vyjádřit k této věci. Nikdo? Výborně, takže můžeme dát nyní slovo panu Kristoforu, aby se zmínil o záležitosti vydavatelské činnosti v Řecku. Děkuji vám. Jde o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci e, po žádosti řeckých orgánů. Ehm, jde o 705 lidí, kteří byli propuštěni v regionu Ateka. My jsme projednali tuto žádost, také ji projednala komise. Komise zastává názor, že jsou splněny všechny podmínky pro využití prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v případě těchto 705 lidí, kteří přišli o zaměstnání ve 46 podnicích. Na 70 nákladů jde na podniky a 40 30 eh, na eh, řecký stát. Jde o velice složitou situaci. Všichni tito zaměstnanci eh, vydavatelské činnosti byli takto postiženi. Myslíme si, že důvod, který skutečně opodstatňuje tuto žádost, je to, že je tady návaznost mezi globalizací a e, důvodem propuštění e, těchto osob. Je tady míra nezaměstnanosti 30 30 e, lidí také žije pod úrovní chudoby. Byla přijata opatření, která vedla ke snížení spotřeby takže v současné době je velice obtížné pokryt i ty základní potřeby. A e, samozřejmě zcela zanikají e, výdaje, které nejdou na zcela základní potřeby. V oblasti vydavatelské činnosti e, došlo k velkým ztrátám na příjmech ale také došlo i k poklesu e, výdajů na reklamu e, v současné řecké situaci. Nebudu opakovat to, co už řekl před chvílí můj kolega u předchozího bodu. Závazky, které na sebe vzalo Řecko, byly jasně probrány. Jde o princip nediskriminace o, jde o požadavek eh, respektování legality a nezasahování do jiných eh, eh, evropských fondů. Evropská komise si podrobně prostudovala tuto žádost a konstatuje, že všechny podmínky jsou splněny a že tedy žádost Řecka je způsobila. Já tedy myslím, že bychom měli tuto žádost ze všech těchto důvodů schválit. Děkuji. Děkuji vám. Kdo by chtěl vystoupit v rozpravě k této zprávě? Nikdo. Můžeme tedy přejít k dalšímu bodu uvolnění prostředků z Evropského fondu pro Lufthansa Technik pan Negresku. Autoritățile irlandeze au depus cererea Lufthansa Technic în data de 9. Děkuji, děkuji pane předsedo. 19. Eh, září 2014 byla předložena tato žádost, celkový rozpočet překračuje 4 miliony. 250 eh, tisíc euro je ta částka a příspěvek, příspěvek z fondu. Jedná se o 250 zaměstnanců, kteří by měli tedy ob získat tady tuto pomoc na základu ze Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Počet zaměstnanců nepřekračuje těch 500 doporučených pro využití fondu, přesto Irsko vlastně čelí mimořádným okolnostem, Eh, jsou zde negativní dopady na místní eh, pracovní trh a samozřejmě na místní hospodářství. Irské orgány už začaly poskytovat eh, služby těm osobám, které mm, byly kterých se toto bude týkat. V tomto smyslu komise vlastně zjistila nebo skonstatovala, že podmínky pro využití Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci jsou splněny a takže se domnívám, že bychom měli podpořit tuto žádost, aby se oživil pracovní trh a aby se umožnil přístup všem těmto osobám na pracovní trh znovu, protože v oblastech, ve kterých, eh, ve kterých tito lidé pracovali, údržba pro letecké společnosti, tato oblast se stále více delokalizuje z Evropy do třetích zemí. Žádosti můžete, ne, pozměňovací návrhy do 13. března hlasovat budeme v komisi pro rozpočtu 23. března. Děkuji. Děkuji, žádá někdo o slovo, nevidím. Ano, pan Depre. Já bych měl pouze in otázku hledně informace. Pokud jsem dobře pochopil, co říkal pan Negresku, tak je zde určitá výjimka, protože normálně tam má být 500 zamě- musí být 500 zaměstnanců dotčených, aby se mohl využít Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, kdežto tady jich jen 250. Jsou tyto výjimky časté, nebo je to první případ? To není žádná kritika, to já jenom žádám eh, o informaci, jestli je mnoho dalších případů takovýchto odchylek od tohoto nařízení, nebo je to taková premiéra, abych tak řekl. Děkuji, pane Depre, komise možná by mohla tedy odpovědět odpovědět na tuto otázku, pane Parady? Ano, to je poprvé. V letošním roce je to velmi vzácné, ale byly určité precedenty už v minulých letech, takže není to zcela první případ. Ano, takže jste obdržel odpověď. Je to ale opravdové téma, proč 500, pane Negresku skutečně zdůrazníme ve zprávě to, že tyto případy by se neměly velmi často opakovat a že skutečně navrhujeme komisi, aby zohlednila tu skutečnost, že je potřeba připravit velmi jasná, striktní pravidla pro takovéto výjimky. Děkuji. Ještě je nějaká další otázka? Ne? Takže můžeme nyní přejít k hlasování. takže bude se hlasovat elektronicky, takže prosím ponechejte karty ve v zařízeních až do konce hlasovací sánce. Oui, je vous en prie. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl vědět, jestli bychom mohli počkat do 10.30, protože hlasování bylo plánováno, že začne v 10.30, abychom mohli počkat na kolegy, kteří zasedají v jiném výboru, ale chystají se, že přijdou na zahájení hlasování. Tak eh, je, je skoro je 10.27, takže asi nebudeme mít moc prostoru, abychom, nebo není zde moc prostoru čekat na ně. Nejprve budeme hlasovat o pokynech týkajících se rozpočtu na rok 2016, oddíl 3, kde zpravodajem je Jose Manuel Fernández. Donc il pourrait peut-être euh, jusqu'à 10 tak dobře, tak můžeme počkat teda do 10.30, abychom dodržovali ty. A možná by nám pan Fernandez mohl trošičku připomenout ty hlavní směry, kterými se řídil ve své zprávě. Máte dvě minuty na to. Ne, čtyři minuty máte. Pane Fernandezi, máte slovo. Ne, před hlasováním možná byste nám připomněl tedy nějaké ty hlavní směry vaší zprávy. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat celé skupině za, za pozměňovací návrhy, které předložili. Děkuji také všem politickým skupinám za dobrou spolupráci. A nyní přejdu do portugalštiny. Takže, naše zpráva samozřejmě těžila ze spolupráce všech. A měli jsme tam naplánováno také několik kompromisů a to proto, že jsme nechtěli měnit strukturu naší zprávy, ale zároveň jsme také chtěli mít co nejširší konsenzus. Takže mi dovolte poděkovat eh, stínovým zpravodajům, kteří opravdu dodrželi tuto prozbu, toto přání a tak bylo možné předložit tento dokument. Také děkuji za flexibilitu, která zde byla projevena. No a tím jsme tam mohli dát vše, co jsme považovali za důležité. To umění nalézt koncenzus zde v parlamentu je opravdu významné umění a já doufám, že tyto kompromisy a tato zpráva se setká s pozitivním ohlasem i na straně Evropské komise. aby komise také potom mohla vlastně vnímat ty naše priority, to, co nám leží na srdci. a v květnu, až potom bude předložen návrh, tak bude možné říci, to je dobře, že jsme poskytli tento vstup a tím i dobrý podklad pro naši práci. Doufám, že se také podaří letos to, co jsme už se odvedli za práci v souvislosti s víceletým finančním rámcem a tak dále, definitivně vyřešit, tak aby rok 2016 byl rokem, kdy opravdu všechny ty programy vstoupí platnost i účinnost. A dojde opravdu také k realizaci naplánované ve víceletém finančním rámci. Rada ve svých prohlášeních eh, vždy se vyslavuje pro růst a zaměstnanost a měla by být tedy také ochotná dát k dispozici příslušné prostředky, tak abychom mohli dodržet naše závazky, zvláště co se týče víceletého finančního rámce. Už to existovalo určité zadání v této oblasti a my doufáme, že budou tyto hlavní směry a pokyny dodrženy a vždy ta spolupráce existovala, takže doufáme, že bude úspěšná spolupráce i nadále, tak abychom se ve prospěch občanů mohli postarat o to, že bude nastávat skutečný růst. Nejdůležitější je pro nás eh, zaměstnanost a podnikání a podnikavost. A to by mělo vést tomu růstu, o který se všichni zasazujeme. Tak máme 10.30 10, a tedy zahajujeme hlasování. Nejprve já jsem neměl kartu s sebou. No, nem. no dobře, tak doplníme váš hlas tedy. Budeme to brát v úvahu. Dobře, takže budeme hlasovat o pokynech k rozpočtu na rok 2016 oddíl 3. Pozměňovací návrh 16 a 17 byly staženy. Pozměňovací návrh 18 jsou předmět, je zde ústní pozměňovací návrh, kde se doplňuje následující slova for smart, sustainable and inclusive girls in the European Union. Takže kdo je pro tento pozměňovací návrh 18? Děkuji. Kdo je proti? Zdržel se? Schválen. Kompromis a nyní. Spravoda je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Nevidím, že by někdo byl. Někdo se nezdržel. Ano, dva, dva se zdrželi. Takže kompromis A je přijat odstavci 1a pozměňovací návrh 26. Zpravoda je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji. Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 27. Zpravoda je pro. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdrželi se? Pozměňovací návrh je zamítnut. Pozměňovací návrh 28, zpravodaje proti. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdrželi se? Pozměňovací návrh je zamítnut. Kompromis B teď k odstavci 2. Zpravoda je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kompromis B je přijat. Pozměňovací návrh 35 k odstavci 2a. Zpravoda je proti. Kdo je pro? Budeme hlasovat elektronicky tady o tomto. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Pozměňovací návrh 35 je zamítnut. 17 hlasů proti 14 pro tedy a dále kompromis C. Zpravodaj je pro k odstavci 3 tedy. Kdo je pro kompromis C? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je schválen. K odstavci 3a zde máme pozměňovací Návrh 41, zpravodaj je proti. Tom, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji, drželi se. Je zamítnut. Kompromis D teď k odstavci 4. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kompromis D k odstavci 4 je schválen. Pozměňovací návrh 50 k odstavci 5. Zpravodaje proti. Kdo je pro? Budeme ho kontrolovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A pozměňovací návrh je zamítnut. 20 hlasů proti. Stále k odstavci 5, pozměňovací návrh 51, zpravodaj je pro. Kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Zdrželi se, je schválen. Pozměňovací návrh 52, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, je schválen. Pozměňovací návrh 53, kde zde máme ústní pozměňovací návrh zpravodaje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 in this field. Avis favorable du rapporteur. Zpravoda je pro. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pozměňovací návrh je schválen. Pozměňovací návrh 54. Zpravoda je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Je zamítnut. Odstavec 5a nový. Pozměňovací návrh 55. Zpravoda je proti. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, je zamítnut. K odstavci 6 zde máme kompromis E, je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo, kdo je proti? Kdo se zdržel? Kompromis E je schválen. K odstavci hmm, Není. 6a novému zde máme kompromis F. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Kompromis F je schválen. K odstavci 7 zde máme kompromis G. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Kompromis G je schválen. K odstavci 7a Pozměňovací návrh 72. Zpravoda je proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Pozměňovací návrh je zamítnut. Pozměňovací návrh 74 k odstavci 7a. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnut. K odstavci 7a, pozměňovací návrh 75 je stažen. Pozměňovací návrh 76, zpravoda je proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Je zamítnut. K odstavci 8 zde máme kompromis H. Zpravoda je pro. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Kompromis H je tímto schválen. K odstavci 8a zde máme pozměňovací návrh 85 zpravodaje proti. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. K odstavci 9 kompromis I. Zpravodaje pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Paragraf I je schválen. K odstavci 10 pozměňovací návrh 96 eh, zpravodaje pro. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Kdo se zdržel? 93. Je to pozměňovací návrh 93, co jsem řekl, ptá se předseda. Aha, takže je to pozměňovací návrh 93 a je schválen. Odstavec 11, kompromis je, zpravodaj je pro, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. K odstavci 12 pozměňovací návrh 97 zpravoda je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Je zamítnut. Pozměňovací návrh 98 zpravoda je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. K odstavci 13 pozměňovací návrh 99 zpravoda je proti. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je zamítnut. Pozměňovací návrh 100. Zpravodaj je pro. Proti? Zdržel se? Přijat. Pozměňovací návrh 101. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je schválen. Odstavec 13. Kompromiska. Kdo je pro? Kdo je proti? Kompromis K je schválen. K odstavci 14 pozměňovací návrh 103 zpravoda je proti. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Je zamítnut. 104 zpravoda je proti. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je zamítnut. Pozměňovací návrh 105 zpravoda je pro. Kdo je pro? proti, zdrželi se, je schválen 106, zpravodaj je proti, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. K odstavci 14a pozměňovací návrh 107, zpravodaj je pro, kdo je pro, proti, zdrželi se, je schválen. K odstavci 14a, ne, to je pokryto kompromisem F, stejně jako pozměňovací návrh 109. Takže přecházíme k odstavci 8. Ne, omlouvá se předseda. Přecházíme k odstavci 15, pozměňovací návrh 110. Zpravoda je pro, kdo je pro? Proti. Budeme kontrolovat elektronicky 110. Hla, kon, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Pozměňovací návrh 110 je schválen. 111. Zpravoda je proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Je zamítnut. Pozměňovací návrh 112. Zpravoda je pro. Proti. Zdrželi se? je schválen. Tak odstavec, kdo je pro? 116 proti? Zdrželi se? Je zamítnut. Nyní 114. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je zamítnut. Pozměňovací návrh 115. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. O, o změňovat, se návrh 116 k 16a. Kdo je pro? Zpravoda je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je zamítnut. Pozm, dále pozměňovací návrh 117 k odstavci 17. Zde bych dal slovo zpravodají k ústnímu pozměňovacímu návrhu. Děkuji, pane předsedo, to čistě technický návrh, který by měl nahradit to FFM jevů, eh, to, co tam bylo uvedeno, post-electoral review and revision. Aha, takže tento pozměňovací návrh tedy má, je zpravodaje pro, takže kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, je schválen. Pozměňovací návrh 118. Zpravoda je proti. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel, je zamítnut. 119. Zpravoda je proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Je zamítnut. Zpravoda je proti. Kdo je pro? Proti. Zdrž... Budeme kontrolovat elektronicky 120. Takže zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Takže pozměňovací návrh 120 je zamítnut. Nyní se. A bylo, byla to 120 teď. Teď se dostáváme k odstavci 18, kompromis L. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Kompromis L je schválen. Dostáváme se k bodům odůvodnění A. Pozměňovací návrh 1 zpravodaje proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Je zamítnut. Pozměňovací návrh 2 zpravodaje proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Pozměňovací návrh je zamítnut. Číslo 3 nyní pozměňovací návrh. Zpravodaje pro. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Pozměňovací návrh je schválen. Bod odůvodnění a malé, velké A malé A. Pozměňovací návrh 4. Zpravoda je proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Pozměňovací návrh je zamítnut. Pozměňovací návrh 5. Zpravoda je proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Pozměňovací návrh je zamítnut. Šest. Nyní zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Je zamítnut. Pozměňovací návrh sedm. Kdo... Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Pozměňovací návrh je zamítnut. Nyní pozměňovací návrh 8 který pokrývá pozměňovací návrh 7. A, po, a o pozměňovacím návrhu 7 jsme mm, ne, nehlasovali a stejně tak zpravodaj 9. Takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Pozměňovací návrh je schválen. Pozměňovací návrh 10, který je pokryt kompromisem F. Dostáváme se tím k bodu odvodnění C, pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Je zamítnut. Pozměňovací návrh 12. Zpravoda je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Pozměňovací návrh je schválen. Pozměňovací návrh 13. Zpravoda je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Pozměňovací návrh je schválen. Pozměňovací návrh 14. Zpravoda je proti. Kdo je pro? Pozměňovací návrh 14. Zpravoda je proti, jsem říkal. Kdo je pro? Budeme hlasovat elektronicky, pokud nemáte nic proti tomu. Zahajuji hlasování. Eh, končím hlasování. Pozměňovací návrh je schválen. 13 hlasů proti 20. Pozměň, bod odůvodnění D, pozměňovací návrh 15. Zpravoda je proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Pozměňovací návrh je zamítnut. A teď budeme hlasovat o celém textu, takto pozměněném. Budeme hlasovat elektroni- eh, jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A text je schválen. 27 hlasů pro, 5 proti a jeden se zdržel. Náš kolega, který nemá kartu, tak ten odešel. <laughs> tak tím je to vyřešeno. Šel si hledat kartu. Takže blahopřeji zpravodajovi. A teď přejdeme k hlasování o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci Eh, protože zpravodaj eh, neměl možnost prezentovat zprávu, tak celá výjimečně eh, prosím, aby zpravodaj velmi stručně zprávu prezentoval. V 11.30 mezi nás přijde generální tajemník parlamentu, tak prosím, abychom respektovali čas. Slovo má pan Plenkovič. Jde o, o žádost Enu Steel. No. Děkuji, pane předsedo, já jen velice stručně. Chci říci, že jde o pátou zprávu týkající se uvolnění prostředků z našeho fondu pro globalizaci eh, v ocelářském sektoru, jak jste také řekl, jde o region ENO, o společnost Duferko NLMK. Žádost předložili belgické orgány v roce 2013. Proběhlo celé to řízení eh, ze strany komise, ze strany vlády. Vše proběhlo korektně, tak jak bylo třeba. A to vždy můžeme říci, že jsme rádi, když jde o rychlý, rychlé řízení. Je to důležité, protože jde o sumu 981 tisíc eur to bude důležité pro zlepšení situace nezaměstnanosti ehm, a také situace některých pracovníků v tomto regionu ENU. Navrhuji, abychom podpořili tady tuto žádost. Děkuji. Děkuji, pane zpravodaji, a přejdeme k hlasování. Odstavec 3, návrh 1, zpravodaj nesouhlasí. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Návrh dvě. Spravolejně souhlasí. Kdo je pro? Kdo je proti? Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Návrh 3 s ústním návrhem od zpravodaje. Ten chce nahradit tady to stresses the need for an efficient and coordinated approach at union level in order to fight unemployment in the steel sector. uh, souhlasí. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zpřijato. Návrh čtyři je pokryt. E, návrh 5. E, zpravodaj souhlasí. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Návrh 6. E, zpravodaj souhlasí. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Návrh 12, konstaty 12b je pokryt. Nyní návrh 8. Zpravodaj souhlasí. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Návrh 9 s ústním eh, pozměňovacím návrhem zpravodaje, který přidává note that more than half of the total estimated costs are to be spent on redeployment services, namely support, guidance and integration measures. Kdo hlasuje pro? Kdo hlasuje proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní takto pozivní text je předložen k hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Text je schválen. 30 hlasy, 2 jsou proti, nikdo se nezdržel. A nyní přecházíme k hlasování o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci u Saint-Gobain Securit v Belgii a dávám slovo paní Liad Riada. Oh. as regards this, I previously Děkuji. Co se týče této zprávy, já jsem předtím už měla jednu takovouto zprávu k Evropskému fondu a podpořila to řada poslanců a navrhuji, abychom snížili tu hranici pro 200 osob pro to čerpání. Eh, takže já bych zde těch lehce před 200 eh, pracovníků chtěla podpořit. Bylo zde velice držen dlouhá procedura aplikace článka pro výjimečné situace, takže to je po, naposledy, co se to řeší podle toho nařízení z roku 2006, tak to jsem jenom tady chtěla dodat na vysvětlenou. Děkuji. Děkuji, takže to už je druhá výjimka. Pane Parady, oproti tomu limitu 500. Dobrá, přejdeme k hlasování. Odstavec 1, návrh 3, zpravodajka nesouhlasí. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Odstavec 1 a 2 je dvě hlasování. První část zpravodajka souhlasí. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Část dvě. Tady zpravodajka nesouhlasí. Kdo je pro? Kdo je proti? Budeme hlasovat elektronicky, prosím. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 17 hlasů proti 13 a třem se zdrželi. Návrh 5. Zpravodajka nesouhlasí. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 6. Spravodajka nesouhlasí. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Odstavec 6. Zpravodajka souhlasí. Kdo je pro? Kdo je proti? Budeme hlasovat elektronicky. Ano, návrh 7. Je to návrh 7. Já se omlouvám. E, návrh 7 k odstavci 6. Zpravodajka souhlasí. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Návrh je schválen. Návrh 8. Zpravodajka nesouhlasí. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je schválen. Odstavec 10a, návrh 9. Zpravodajka souhlasí. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Odstavec 11 a návrh 10. Zpravodajka souhlasí. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel? Návrh je schválen. Odstavec 12. Kdo je pro? Já se omlouvám, je to pozměňovací návrh 11 k odstavci 12. Je to technické, to, eh, technická oprava, která se nepředkládá k hlasování, omluvte mě. Takže pokročíme dál. Tady je eh, návrh 13, pravodajka souhlasí, kdo je pro, kdo je proti. Kdo se zdržel? Schváleno. Návrh 14. Spravodajka souhlasí. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. to důvodnění D. Návrh 1. Spravodajka nesouhlasí. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Bod E, návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je schválen. A celý text. Jmenovitě hlasujeme. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Text je schválen 31 hlasy a dva jsou proti. Nikdo se nezdržel. A nyní přecházíme eh, k bodu o Aleo Solar. Dávám slovo paní Hofmanové. Ja, ganz kurz. Děkuji, já budu velmi stručná. Podnik Aleo Solar byl podnikem v Braniborsku, Hmm, pro fotovoltaiku, tak jako řada dalších podniků v solární branži museli ustoupit čínskému finančnímu tlaku. Eh, Čína má velkou nadprodukci solárních modulů, které nemůže absorbovat ani čínský, ani světový trh. A ceny solárních modulů od roku 2010 do roku 2011 poklesly o 40% a byly nižší než výrobní náklady tohoto podniku a i výrobních nákladů jiných německých výrobců. Čínský podíl na obratu mezi lety 2005 a 2011 stoupl z 11% na 43%, věč, zatímco německý podíl z 64 klesl na 21%. Přes veškeré úsilí se nepodařilo firmě vrátit se ke stále, staré ziskovosti. Ale Solar je jeden z mnoha německý, eh, evropských podniků, které se odstly v insolvenci, museli opustit toto odvětví, zastavit výrobu a nebo byly eh, prodány čínským výrobcům. Z těch 657 propuštěných se očekává, že 476 osob se zapojí do těch eh, eh, aktivit pro další začlenění. Je to částka asi 1,1 milionu eur, o které budeme hlasovat a já doufám, že ji podpoříte. Děkuji. Merci, madame. Děkuji vám. A proč pak Evropská unie nebyla schopná účinněji bojovat proti dumpingu? To je ovšem ale jiná otázka. Takže odstavec 3, návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Návrh dvě. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Návrh 3 je stažen. Návrh 4 k odstavci 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Návrh 5. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Návrh 6 tak odstavci 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Návrh 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Odstavec 11b nový, návrh 8, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. E, návrh 9 pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 11 Kostavci 11 kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. No, a není celý text takto pozměněný. Kdo je pro? Jmenujeme hlas, eh, hlasujeme jmenovitě. Končíme hlasování a text je schválen 30 hlasy, jeden hlas proti. A nyní uvolnění prostředků z Fondu pro globalizaci. Já se omlouvám. Did not register. Eh, můj, mé hlasování tady nebylo zaregistrováno. Já jsem byl proti a nebyl můj hlas zaregistrován. Dobrá, budeme to také brát v úvahu započítáme to. A nyní prosím bych dal slovo panu Olbrichtovi, ale mám pocit, že tady není, tak přejdeme rovnou k hlasování o jeho zprávě. O Zachem. Odstavec 1, návrh 1. Zpravodaj nesouhlasí. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 8, eh, návrh 2 eh, k odstavci 8. Hlasujeme o první části, tady zpravodaj souhlasí. A druhá část ta je pokryta odstavcem 9 a o a Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Schváleno. Odstavec 8 a nový návrh 3. Spravodaj souhlasí. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Návrh eh, čtyři. Zpravodaj souhlasí. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Odstavec 9. Ústní návrh zpravodaje, který chce přidat na konec tuto větu points out the importance of ensuring that double financing in cases of such complementary actions is prevented. Zpravodaj souhlasí. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A nyní hlasujeme o celém takto změněném textu. Hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Text je schválen 29 hlasy proti dvoum. Tady byl zaregistrován váš hlas, pane kolego? Děkuji. A nyní přejdeme k, k, eh, k při záležitosti Caterpillar. Eh, je tady paní Jetemaky? Budeme rovnou hlasovat. Návrh jedna, zpravodajka souhlasí. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Schváleno. Návrh dvě k odstavci tři, zpravodajka souhlasí. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? to bych řekl. Návrh tři. Ano, ověříme tedy předchozí bod. Návrh 2 ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Já se omlouvám, schváleno. 18 hlasy pro, proti bylo 12. Návrh 3. Spravodajka souhlasí. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Odstavec 4a, eh, mm, návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Návrh 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Návrh 6. K odstavci 6 ústní návrh zpravodaje, který nahrazuje slovo council slovem commission. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Návrh 7 odpadá. Návrh 8. Spravodajka souhlasí. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Návrh 9. Spravodajka souhlasí. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 10. Spravodajka souhlasí. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Návrh 11. Spravodajka souhlasí. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Návrh 12. Zpravodajka souhlasí. pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 13. Pro? Proti? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A není celý text takto pozměněný. Hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A text je schválen. 30 hlasy, dva byly proti, nikdo se nezdržel. A nyní přejdeme k otázce ArcelorMittal, zpráva pana Negresku. Jen pár slov Žádost byla předložena 22. Eh, ledna 2014, byly dodrženy termíny. Celý eh, návrh je 10 milionů 600 tisíc eur, 1 milion je z Evropského fondu přizpůsobení se globalizaci. Jde o 1200 eh, Eh, propuštěných pracovníků přes 900 dostane podporu. Komise i já se domníváme, že žádost dodržuje všechna pravidla a může mít podporu od Fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Do zprávy chceme uvést, že ocelářský průmysl eh, prožívá velké problémy. Tři žádosti byly nedávno předloženy a žádají o podporu z globalizačního fondu. Já tady žádám, abyste podpořili tuto zprávu. Děkuji. Ano, máme tady osm pozměňovacích návrhů, o všech, se všemi souhlasí. E, takže já nevím, že bychom mohli hlasovat o všech, abychom ušetřili čas. Můžeme rovnou hlasovat i o celém textu? Nejdříve pozměňovací návrhy. Takže kdo je pro všech osm pozměňovacích návrhů? Děkuji vám. A kdo je proti? Nikdo? Zdržel se někdo? Takže pozměňovací návrhy jsou tímto schváleny. A nyní hlasujeme o celém takto pozměněném textu. Jmenuji, hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Text je schválen 29 hlasy, dva se zdrželi, nik, eh, pardon, dva byli proti a nikdo se nezdržel. Nyní tedy přejdeme k návrhu reformy nařízení, tedy finančního pravidla, vztahujícího se na souhrný rozpočet Unie. Chtěl bych zde přivítat paní Lamark, která mezi nás přišla, která je členkou účetního dvora, Evropského účetního dvora tedy. Děkuji jí za její přítomnost a vítám tedy samozřejmě úsilí a pečlivou práci účetního dvora. Tento text zpracovala paní Ingeborg Gressle, takže pokusíme se po ní, takže dám možná slovo paní Gresle, aby nás tedy uvedla do kontextu. Děkuji vám, pane předsedo, mám dvě poznámky. Za prvé, dovolte mi srdečně poděkovat panu Erikovi Parady z Evropské komise, který dnes je poslední den ve svém úřadě a odchází eh, do penze a velice mu děkuji za naši vzájemnou spolupráci jménem svým i všech kolegů. A ústní pozměňovací návrh číslo 6 vztahuji eh, kvůli námitce kolegů. To je ústní pozměňovací návrh, který je úplně vzadu. Týká se eh, článku 196, je to pozměňovací návrh 70. Ústní pozměňovací návrh chci stáhnout, protože zde byla námitka kolegů a můžeme začít hlasovat. Děkuji. Výborně. Takže pozměňovací návrh 30, zpravodajka je pro, kdo je pro. Zvedávej, zvedejte ruce, prosím, pokud jste pro, kdo je proti. Kdo se zdržel? Schválen. Pozměňovací návrh 31. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je schválen. Ke článku 1, bod 1a nový, zde máme pozměňovací návrh 3 a pozměňovací návrh 4, které jsou totožné. Spravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Pozměňovací návrhy jsou přijaty. Pozměňovací, ústní pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je schválen. Pozměňovací návrh 32. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Je schválen. Pozměňovací návrh 33. Pro? Proti? Zdrželi se? Pozměňovací návrh je schválen. Kompromis A. Spravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Kompromis A je přijat. Pozměňovací návrh 5 a pozměňovací návrh 36, které budeme, o kterých budeme hlasovat en blok. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je schválen pozměňovací návrh 6. Spravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? je schválen. Pozměňovací návrh 37 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis B nyní. Spravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je schválen. Pozměňovací návrh 7, 40 a 41. O nich budeme hlasovat en bloc. protože se jedná o vyjasnění. Zpravodajka je pro, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Tyto tři pozměňovací návrhy jsou tedy schváleny. Teď pozměňovací návrh 6. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Asi budeme muset elektronicky zkontrolovat návrh 6. Takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen. Teď jsme tady byli u šestky. Můžeme přejít k návrhu 43, to je ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? je schválen. Pozměňovací návrh 7 a 44 jsou totožné. Zpravodajka je pro, kdo je pro, proti, zdrželi se. Tyto pozměňovací návrhy jsou schváleny. Návrh 8 teď, který pokrývá číslo 44. Takže pozměňovací návrhy 8 a 45 jsou totožné. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? jsou schváleny. Pozměňovací návrh 46, pravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je schválen. Pozměňovací návrh 47, zpravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Pozměňovací návrh 9 odpadá. Desítka, zpravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schválen. Pozměňovací návrh 48, zpravodajka je pro, kdo je pro, proti, zdrželi se, je, při, je schválen. 49, kdo je pro, proti, zdrželi se, je schválen. Pozměňovací návrh 50 a 51. Tady jde o doplnění slova corruption jakožto doplňující kritérium. Takže tyto dva pozměňovací návrhy 50 a 51 budeme o nich hlasovat en bloc. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Jsou schváleny. Pozměňovací návrh 12. Spravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je schválen. Poz, není kompromis A. Spravodajka je... A ne, ne, ne, omlouvá se předseda. Omlouvám se, ještě jednou se omlouvá předseda. Pozměňovací návrh 52. Spravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je schválen. Pozměňovací návrh 9 odpadá. 53. Spravodajka je pro. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schválen. 54, kdo je pro, proti. A uděláme pro jistotu elektro, jmenovité hlasování pro kontrolu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A ano, je tedy schválen. Pozměňovací návrh 13. Spravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. 14. Spravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Pozměňovací návrh 10. Ano, ten je pokryt 14. Pozměňovací návrh 15 Spravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Pozměňovací návrh 11 odpadá. 16 a 12 jsou totožné. A zpravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Jsou schváleny. Pozměňovací návrh 55. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? proti, zdrželi se, je schválen. Pozměňovací návrh 17, zpravodajka je pro, kdo je pro? Proti? Musíme zkontrolovat elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. je schválen 18 hlasů pro, 11 proti, 1 se zdržel. Pozměňovací návrhy 13, 6, 56 a 63 jsou i totožné. Spravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Jsou schváleny. 18 je pokryta. 57. Spravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je schválen. Pozněvací návrh 14, pravodajka pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je schválen. Pozněvací návrh 58 odpadá. Jedenáctka je pokryta také. 59, zpravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je schválen. Pozměňovací návrh 60. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. 61. Zde je ústní pozměňovací návrh 5 autora. Spravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? schválen. Pozměňovací návrh 19. Eh, zpravodajka Spravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Pozměňovací návrh 64. Spravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je schválen. Dvacítka odpada. 65. Spravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je schválen. Pozměňovací návrh 62, příz, příznivý názor zpravodajky, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. 66, zpravodajka je pro, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. 67, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. 21, zpravodajka je pro, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. 68 a 15 jsou totožné. Zpravodajka je pro, takže kdo je pro ty dva návrhy? Proti? Zdrželi se? Jsou schváleny. 69 ten je pokryt od 68 a 15. 70 je staže... Ne, ne, ne, upravuje se předseda. Ústní pozměňovací návrh. Takže o 70 se hlasujeme bez ústního návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je schválen. Pozměňovací návrh 22, který odpadl. 71 také, 72 a 16 jsou totožné. A můžeme tedy o nich hlasovat společně i ze 70. Takže 73, 17 a 18 a 74. To se týká absolutoria. Spravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Pozměňovací návrhy jsou schváleny. Pozměňovací návrh 75 nyní. Ten je pokryt a odpadá tedy. Pozměňovací návrh 1. Spravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je schválen. Pozměňovací návrh 76. Spravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? 19 odpadá. Teď 23, zpravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je schválen. Vodní ustanovení 1, pozměňovací 25 je stažen. Nyní se dostáváme k bodům odůvodnění. Pozměňovací návrh 26 ústní, pozměňovací návrh 1 zpravodajky. Kdo je pro? Proti? Musíme zkontrolovat. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. a návrh je schválen. 19 hlasů proti 10, nikdo se nezdržel. Pozměňovací návrh 27 a ústní pozměňovací návrh 2 zpravodajky. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Pozměňovací návrh je schválen. Nyní pozměňovací návrh 1, který je pokrytý 27. 28 a 2 jsou totožné a budeme o nich hlasovat en blok. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Takže tyto dva pozměňovací návrhy jsou schváleny. Pozměňovací návrh 1 zpravodajky, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Pozměňovací návrh je schválen. 29 a 3 jsou totožné, tak zpravodajka je pro, takže kdo je pro tyto dva návrhy? Proti? Kdo se zdržel? Jsou schváleny. A nyní se dostáváme ke konečnému hlasování o celém textu a budeme hlasovat jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Text je schválen, 28 hlasuje pro, 1 proti a 1 se zdržel. Takže blahopřeji paní Gresle. Ah oui, ça c'était sur les toto byly pozměňovací návrhy. A teď paní Gresle. Encore deux votes là-dessus. Ještě dvě hlasování. Ano, ještě hlasování tedy o hm, návrhu legislativního usnesení jmenovitým hlasováním. That previous, that previous vote you said... A to předtím, jak jsme hlasovali, tak jste říkal, že hlasujeme o zprávě jako celku. Já jsem hlasovala jinde než, eh, jinak, než kdyby to bylo jako podle těch pozměňovacích návrhů. Paní Gresle, jenom vlastně se to týká o vyjednávání. To, to ještě chybí. Mandátu, vyjednávacího mandátu. Zaha, než se začne trialog, tak bych ráda měla mandát. Já se domnívám, říká předseda, že ho dostanete, paní zpravodajko. Takže hlasování, které se teď konalo, tedy bylo o pozměňovacích návrzích. K... To vlastně je, bude hlasování, které potvrzuje to hlasování, které se již konalo a jedná, týká se to vyjednávacího mandátu. Samozřejmě s nadějí, že tedy převáží. Změní to nějak vaše hlasování? Yes, I, I, I wish to change that to an, an Ano, v tom případě bych se rád měl mezi ty, kdo Ano, tak, takže dva, takže dva hlasy se zdrželi. Takže byl bych rád, abychom tedy se omezili na pozitivní a nega, na hlasování pro a proti teda. Um, tak eh, já chci zdržet těch pozměňovacích návrhů a zde být proti. Teď tedy budeme hlasovat o usnesení nebo o tom návrhu legislativního usnesení, jmenovité hlasování tedy. Takže jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže 28 hlasů pro, jeden proti, jeden se zdržel. A nyní tedy se to bude týkat mandátu pro vyjednávání jmenovitým hlasováním zase. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže mandát jste obdržela, paní Gresle, 27 hlasů proti dvěma, nikdo se nezdržel, blahopřejeme vám k této vynikající práci a vyjadřuji naději, že se nám podaří co nejrychleji zahájit jednání s radou a že tedy získáme podporu komise. Ben, on va les voter. Donc, euh, c'est un texte très important. Takže toto je velice důležitý text, ta změna finančního pravidla a samozřejmě bychom si přáli, aby co nejrychleji vstoupilo v platnost. Doufáme, že rada teda rychle se rozhodne, rychle vyjádří své stanovisko a že budeme moci tuto záležitost uzavřít, protože ten text velice dlouho čekal, nicméně za určitých okolností může proběhnout určitý mimořádný postup s schůzi s výborem SEDE a pro tu společnou bezpečnostní a obrnou politiku určitě musíme najít vhodný postup, aniž by samozřejmě byly nějakým způsobem zneužívány veřejné prostředky. Přidal se k nám generální tajemník parlamentu, ale ještě nám zbývá několik hlasování. Paní Gardia Zabal, můžeme hlasovat en blok o jednotlivých návrzích převodu. Prosím, tak nás stručně uveďte do obsahu. Ano, pane předsedo, to je velice jednoduché. Máme osm věcí. Šest se týká eh, Fondu pro přizpůsobení se globalizaci a další se týká rybolovu hmm. s Madagaskarem a s, kapskými, s kapverskými ostrovy. Takže já myslím, že klidně můžeme hlasovat o všem najednou. Pane vás... Ano, vážení kolegové, namítá někdo něco proti hlasování en bloc? V tom případě předkládám vše k hlasování jmenovitě. Zahajuji hlasování. A, vy jste si už vyndali kartičky. Na začátku hlasování jsem vám řekl, že eh, se bude hlasovat jmenovitě o těchto převodech, takže prosím ponechte, ponechte si kartičky v zařízení. Všichni už hlasovali? Končíme hlasování. Takže převody jsou schváleny. A nyní dávám slovo paní Holmajer. Jde o ombudsmana a pak ještě o soudní dvůr. Děkuji vám, pane předsedo. My jsme to měli krátce odložené, protože jsem měla ještě několik otázek, které jsem potřeba pořešit. Za prvé ten převod u ombudsmana z služebních důvodů, eh, vlastně eh, propuštění z úřadu. To může nastat při určitých změnách ve vedení úřadu, to je možné. A zdá se, že, zdálo se, že to už není možná spolupráce, ovšem nejedná se o nějaké kárné opatření. A dostala jsem k tomu nějaké otázky, co to tady má být. Finančně je to pro nás pro všechny dokonce pozitivní, protože z toho vlastně vzniká menší finanční zátěž, protože tato pozice ředitele, která nyní byla opuštěna, nebo kde prostě ze služebních důvodů už není, tento úředník využíván, tak toto místo nebylo znovu obsazeno. A protože ty peníze jsou tedy nižší eh, než ten skutečný eh, mzda na té funkci, takže to nemá dopad na rozpočet, takže není třeba o tom nějak velkoryse diskutovat. Já můžu plně souhlasit s tímto převodem a prosím výbor, aby s tímto převodem souhlasil. Donc, sur les transferts de Takže převody v případě veřejného ochránce práv hlasujeme jmenovitě. Všichni hlasovali, končíme hlasování. Ano, schváleno dvěma, 22 hlasy, dva byly proti. Přecházíme k soudnímu dvoru. Hm, paní Holmajer. Měla jsem intenzivní rozhovory se soudním dvorem, protože stěhování v výši 470 tisíc eur znamenalo postupné stěhování, eh, znamená postupné stěhování jednotlivých oddělení soudního dvora, které má začít v březnu. A teď ta dobrá zpráva pro předsedu. Rada eh, přidala k našemu názoru, že se musí eh, na soudním dvoře něco stát a 12 soudců od září 2015 je naplánováno. Dále běží přípravy a soudní dvůr se na náš výbor potom obrátí, až potom půjde konkrétně o tato místa a ty finanční prostředky, které my jsme na to dali do rezervy a žádali jsme radu, ať už konečně o tom rozhodne, aby Eh, nedocházelo k čtyř až pětiletým eh, průtahům některých řízeních u soudního dvora. A také jsme ale žádali soudní dvůr, aby nám předložil určité možnosti synergií nebo um, lepších opatření, jak dospět k tomu, že to tedy nebude kompletně zahrnuté v té stávající systematice těch 12 soudců, takže Eh, soudní dvůr se na nás pak ještě obrátí, my na to budeme muset reagovat, ale prostě ty náklady na to stěhování jsou oprávněné, protože u těch eh, se žádalo těch 12 soudců, příštím roce jich bude ještě více, protože rada se asi dohodla tak, že po těch 12 soudcích, dokud jich nebudeme mít 28, eh, to navýšení ještě bude 8 a 8, takže vlastně to bude také znamenat ještě potřebu plného vybavení. Jsem tedy potěšena, že naše iniciativa v iniciativu rozpočtového výboru, která už běží vlastně dva roku, roky a minule jsme eh, ji řešili jako velmi naléhavou, dospěla tedy do této fáze a prosím, eh, žádám eh, výbor, aby také podpořil tento převod. Děkuji. Děkuji, paní Holmajer. <clears throat> Takže se vytvořily vytvořila pracovní místa soudů, soudců. Ale zdá se mi, že tady opravdu je velký sklon k veřejným eh, výdajům. Za tři roky rada nebyla schopna jmenovat nový, 12 nových eh, soudců. Takže tak jsme vlastně dospěli k 28 soudcům. Tak prosím, předkládám k hlasování nominálně, zahajuji hlasování u této věci. Končíme hlasování. Nikdo nehlasoval proti. Blahopřeji. Tím jsme skončili hlasování. Já tady vítám generálního tajemníka Evropského parlamentu. Na doporučení našeho zpravodaje pana Dopre jsme pozvali generálního tajemníka a pokud e, nemá nějaké úvodní poznámky pan Dopre, můžeme dát slovo rovnou generálnímu tajemníkovi. Prosím. Ja, herzlichen Dank, Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně. Byl jsem požádán vám zde představit takovou prezentaci k pokynům, těm hlavním směrům, ty velké nasměrování, ta hlavní filozofie, jakým směrem se chceme vydat v souvislosti s rozpočtem pro rok 2016. To znamená, že nyní vám ještě nemůžeme předložit přesná čísla, to pak přijde v té další fázi, Eh, kdy se rozpočtem bude zabývat prezidium 9. Eh, března tím předběžným návrhem a potom tak jako každý rok bude eh, diskuze mezi prezidiem a rozpočtovým výborem a pravděpodobně koncem dubna bude možné rozhodnout na základě tohoto jednání na plénu. Samozřejmě intenzivně diskutujeme také se spravodajem Eh, panem Depre už nyní v této rané fázi. Možná několik poznámek na úvod. Tradičně parlament má k dispozici 20 administrativních výdajů EU. A to je dohoda, která už je starší než 25 let, to znamená 20 toho takzvaného kruhu 5, heading 5, Administrativní výdaje mohou letos eh, stoupnout podle víceletého finančního plánování o 4,5%, což je vysoká částka. Pokud bychom vyčerpali celkem těch 20%, protože loni jsme je nevyčerpali plně, tak teoreticky by náš rozpočet mohl být zvýšen dokonce až o 5% a plánuje se, a já to takto navrhnu prezídy za 10 dní, Eh, v pondělí, že to bude navýšení rozpočtu 3%. Jestli to bude 2,9, 3,1 nebo kolik, nemohu říci, ale ten návrh pro prezidium bude navýšení o 3%. To znamená, že se nenavrhuje to těch tradičních 20% vyčerpat zcela. Co se týče struktury o něch eh, pokynů, my jsme vypracovali dokument, kde na jedné straně je připomínáno to, co se udělalo v minulých pěti letech a na straně druhé jsou jednotlivé projekty vysvětleny. To je, myslím, také smysluplné, že se často jedná o víceleté programy. To znamená, že v jednom roce e, vzniknou určité náklady, ale vlastně ty projekty musí běžet více let a to platí nejenom pro oblast budov, Dostává se k tomu i to, že je celá řada nových poslanců, takže se nedá předpokládat, že každý bude znát rozhodnutí posledních pěti, šesti let. I 13 ze 14 místo předsedů v prezidiu jsou poprvé v této funkci a proto je ta nota koncipována tak, aby bylo e, možné pochopit i, jak vlastně nastal ten stávající stav, jaký tam byl vývoj. Těm hlavním tématům. Jedno z nich určitě bude oblast bezpečnosti. V posledních pěti letech zde už nastaly významné změny. Před pěti lety jsme v oblasti bezpečnosti měli ještě oddělení, unit, takový malý referát. Pak se z toho stalo ředitelství, nyní je to generální ředitelství. A také jsme co nejvíce internalizovali eh, personál, protože v minulosti už jsme neměli kontrolu eh, přes centrální eh, bezpečnostní záležitosti, protože to bylo zadáno externě, takže to to opět internalizovali a na tom se dlouhodobě pracuje, také například, aby se reinternalizovala ostraha, zaměstnanci ostrahy. To znamená, že máme pracovníky, kteří znají parlament, znají poslance, my můžeme vyškolovat, mají určitou lojalitu k instituci, nejsou tady noví, nesou tady, za tři týdny budou na komisi a za, za dva měsíce na radě. Takže podle mého názoru to znamená významný pokrok. Přesto nadále panují určité deficity, které musíme řešit. A to jsme si eh, také říkali na tom administrativním zasedání za zavřenými dveřmi a dali jsme jasný signál prezidiu. A to je velký deficit ve vnější ochraně budov. My, jakožto parlamentní zpráva, samozřejmě nemáme právo ani možnosti eh, chránit budovy zvenčí. Takže zde je zapotřebí kooperace států, které nám tedy zde, co by hostitelé, eh, poskytují své území zde v Belgii nebo ve Francii, ve Štrasburku. Ta, ve Štrasburku je to dost dobře rozvinuté, v Belgii to do nedávné doby nebylo příliš rozvinuté a po těch událostech minulých týdnů víme, že ta ochrana nemůže začínat uvnitř budovy, ale musí začínat vně budovy. A to tedy znamená, že když už se nějaká hrozba, nějaké nebezpečí dostane do budovy, je to komplikovanější. Nyní tedy diskutujeme s belgickým státem a vede to už prvním pozitivním opatřením, tak abychom zlepšili vnější ochranu budov v ideálním případě pro všechny instituce, aby nebyly separátní řešení pro parlament, komisi a radu, ale aby to bylo pro všechny zároveň, aby zde nebyly nějaké různé úrovně ochrany. A po aktuální krizi nechceme e, opět e, se dostat na ten minulý status quo. Navíc Jde o bezpečnostní zařízení ve vstupních eh, prostorách, zvláště zde v eh, budově ASP, takže z Wirtz a vstup z eh, náměstí Luxemburg. Musíme zde to výrazně posílit, protože to zařízení, které zde máme, už neodpovídá aktuálnímu vývoji techniky, takže když přicházíte do té budovy, musí zde být ještě ta možnost, aby zde opravdu byla nějaká skutečná kontrola a nebylo možné si vynutit přístup do té hlavní části budovy. Proto se prezidium usneslo na posledním zasedání, že se to změní. To tedy například znamená také, že ty skleněné přepážky se musí zvýšit, že to musí být neprůstřelné sklo a také v jiných oblastech eh, budov eh, eh, budeme používat neprostřelné sklo jsou to samozřejmě záležitosti, které budou mít své náklady, musíme to zohlednit v rozpočtu pro rok 2016. Ale budeme se snažit, že tam, kde to bude možné instalovat už dříve, to instalovat dříve. A možná nějaké jiné plány, které bychom realizovali z prostředky z roku 2015, bychom přesunuli na rok 2016, protože ta bezpečnostní opatření mají absolutní prioritu, musí mít absolutní prioritu tomu se přidávají investice v oblasti informatiky. Momentálně máme 16 různých aplikací eh, IT, které jsou relevantní z bezpečnostního hlediska. Ta komunikace mezi nimi není optimální. Je třeba mít jednu aplikaci, kde budou prostě všechny informace v jednom systému pohromadě. To si ovšem žádá také investice. A budeme také muset řešit, a to je naplánováno pro to další zasedání prezidia, Snad se to tam stihne probrat, když případně na té další a to jsou ty kartičky, badge, protože ty, které máme, jsou technologicky zastaralé, potřebujeme novější badge, komise už je zavedla. Je zde samozřejmě také řada otázek, které se s tím pojí, například jaké informace jsou sbírány, jak jsou tyto informace ukládány, kdo k ním má přístup, to jsou všechno citlivé otázky, které určitě také bude muset intenzivně projednat prezidium, než padne nějaké definitivní rozhodnutí, ale já předpokládám, že prezidium asi již 9. března na svém příštím zasedání rozhodne, pokud ne, tak na zasedání prezidia v Dubnu. A to i s ohledem na dopady na rozpočet pro rok 2016. Další oblast, kterou bych chtěl zmínit, je, eh, jsou vlastně příplatky na sekretariátu. My jsme to měli zamražené. V roce 2010 bylo poslední zvýšení těchto příplatků 2010-2011, kdy tedy ten příplatek na sekretariát se navýšil o 1500 eur. Když se, chceme udělat něco v této oblasti, a to je samozřejmě politické rozhodnutí, tak rok 2016 by proto byl vhodným rokem, protože tam pak už nebudou žádné přechodné peníze, které bychom měli platit odcházejícím poslancům, nebo pokud, tak jich bude velmi málo. A nebudou tam ani ty speciální výdaje, ke kterým dochází, když se například připraví evropské volby, informační kampaně a podobně. Takže toto je politické rozhodnutí, které musí prezidium učinit. A bude proto vymezená určitě marže v rozpočtu, ale jde o to, aby to rozhodlo potom prezidium a bude to pak eventuálně mít i rozpočtové důsledky. Třetí, to je oblast budov a logistiky budeme muset počítat s tím, že od roku 2019 budova PHS Paul Henry Spark se bude muset renovovat. Už před několika lety proběhla technická expertíza, která nám to naléhavě doporučila. Mezitím jsme učinili určitou zkušenost se střechou hemicyklu v Bruselu. Tato naléhava s tím nebyla snížena, spíše naopak. A také vlastně potrubí a topení pravidelně selhávají, takže eh, pan předseda eh, musel také zrušit eh, plánované návštěvy, protože prostě nefungovalo topení. Samozřejmě lze to nějak operativně vyřešit, ale je důležité, aby proto příští funkční období, není to zase akutní i hned, ale proto příští legislativní období, aby zde byla důkladná renovace. A také potom si říci tedy, jaká rozhodnutí je mezi tím třeba udělat proto, aby opravdu od toho roku 2019 ta renovace mohla probíhat, protože máme 600 kanceláří celkem, je tam hemicykl, je tam řada zasedacích místností výborů, ale jsou tam i plochy pro všeobecné využití, pro pořádání různých akcí, je tam sál Jehudy Meduhina a nemůžeme eh, si představit, že tyto věci všechny vyřadíme a i hned budeme schopni nabídnout alternativní místnosti pro poslance. To znamená, že to musíme naplánovat po jednotlivých krocích, tak aby bylo možné opravdu od toho roku 2019 budovu renovat. Pracovní skupina pro budovy už se zabývala dobou strategií budov. E, to, kdy si také žádal právě váš rozpočtový výbor. Poslední středně doba strategie budov je z roku 2010, to znamená z začátku minulého funkčního období. A nyní potřebujeme tedy strategii budov pro toto funkční období, která na několik let popíše, co lze očekávat, jaké nastanou potřeby, protože veškerá opatření, ať jsou to novostavby, renovace, a nebo i e, nájem e, vždy má určitý náběh a musí to být také e, pokryté ze spočtového hlediska. Měli jsme možnost na začátku tohoto funkčního období e, trochu ulevit té situaci s místnostmi e, v oblasti poslanecké. Máme Eh, eh, přesunuté eh, tisíc zaměstnanců mimo tu centrální budovu a tím se nám podařilo pro poslance dát k dispozici 450 dalších místností, protože ta situace v těch kancelářích dříve byla také katastrofální, často třeba v jediné kanceláři sedělo pět až šest asistentů, což třeba podle belgických pravidel bezpečnosti práce ani není možné. Ale takhle jsme mohli dát k eh, dispozici nové kanceláře, ale to stále ještě znamená, že 300 poslanců stále ještě nedostali žádné nové eh, rozšíření jejich prostor. Takže to je téma, eh, které musíme ještě řešit v příštích letech. Potom, co se týče mobiliáře, ten, který teď nyní máme, bude v roce 2016 starý 20 let. A zde bychom také měli zvážit eh, postupné nahrazování. To by mělo také být využito k tomu, abychom umožnili větší flexibilitu v kancelářích poslanců. Momentálně máme takové řešení, které říká, Každý poslanec dostane nabídnuté totéž. No ale potřeby jednotlivých posl- poslanců nejsou úplně přesně totožné. Protože někdo potřebuje e, stůl pro konání porad, jiní chtějí třeba mít e, tu situaci jinak, když jsou přítomní a jinak využít tu místnost, e, když budou doma ve svém volebním okrsku. Takže Eh, mít takovou flexibilní nabídku mobiliáře, kde si ten poslanec podle svých vlastních potřeb může také spolu určovat, jak vlastně jeho kancelář bude vypadat. Samozřejmě v rámci nějakého pevného rozpočtového nákladového rámce, to je jasné, také tam bude nějaké eh, omezení, ale přesto i nyní existují určité sestavy nabídku, na, nábytku, které nabízejí větší flexibilitu, než co nabízíme dosud a bude-li se nábytek nahrazovat, tak by se to mělo spojit i s určitými koncepty flexibility. To je něco, čím se nyní zabýváme, ale domnívám se, že je to relevantní pro rozpočet roku 2016. Asi také víte, že na starém prezidiu jsme eh, schválili novou strategii pro restaurace a kantýny. Zde máme situaci, kde řadu let máme jednoho monopolního poskytovatele, což není pozitivní situace, když máte pouze jednoho poskytovatele. Lepší je, když máte v nabídce jich více, můžete si vybírat. Zde jsou z části technická omezení tím, že jsme zatím vždy měli jenom jednu kuchyň. My se nyní snažíme postupně dostat ze situace, kdy jsme tedy měli jednoho poskytovatele, situaci, kde jich je více a dlouhodobě by to mělo být tak, že bychom jich měli mnoho. To je něco, co nemůžete udělat v jednom kroku. Protože jsme také odkázáni na to, že musíme mít příslušnou infrastrukturu kuchyně, ale to vypsání té zakázky by potom mělo vypadat tak, že už nebudeme mít jednoho monopolního poskytovatele, ale více poskytovatelů také vlastně s různými koncepcemi a přístupy. A vycházíme také z toho, že tyto nabídky by měly také pokrývat náklady. I zde jsme došli k určitému pokroku, ale stále ještě je třeba postupovat. Potom oblast komunikace. Jak víte, v květnu 2014 jsme poprvé konali akci European Youth Event – byla zda celá řada mladých lidí z celé Evropy, kteří se zapojili. Zpětná vazba byla nesmírně pozitivní a jsem velice vděčný, že tito lidé také mají možnost teď eh, prezentovat eh, svoje představy i na jednotlivých výborech. Celá řada výborů je pozvala a řekla nám, prosím, vysvětlete nám, jaké vy máte myšlenky pro budoucnost, co jste vypracovali. Má to pozitivní ohlas a prezidium se tedy rozhodlo, že v roce 2016 tuto akci zopakuje. A to ve Štrasburku. I to tedy musíme naplánovat. Dům evropských dějin Předpokládám, že stavební práce, čistě ty stavební práce budou uzavřené letos v létě. Předpokládám, že snad kolem té letní pauzy v září potom budeme muset ještě namontovat sklo na vnější fasádu, ale to nebude rušet eh, tu vnitřní stavbu, takže od září bychom měli asi tak rok pro instalování té výstavy. To znamená udělat eh, to budování vnitřních prostor a nainstalovat výstavu a že by v létě roku 2016 můžeme počítat s tím, že by se tedy tento dům otevíral. A v rozpočtu pro rok 2016 se potom objeví další náklady, to už pak nebudou ty stavební náklady, ale právě náklady na instalaci výstavy a částečně také například získání vystavovaných předmětů, protože budeme mít také lepší manévrovací prostor, když eh, budeme vlastníky některých těch exponátů my sami. Prezidium se také rozhodlo, že zavede nové logo Evropského parlamentu, které by bylo vhodnější i pro elektronickou komunikaci. Toto logo bylo e, navrženo zde v parlamentu spolu e, s publikační kanceláří Evropské unie. To znamená, že to stalo relativně nízké náklady, ale bylo to přesvědčivé pro eh, členy prezidia. zase, že zde můžeme udělat opravdu interně více, než si myslíme. Eh, nebo vzniknou s tím žádné další eh, náklady, prostě ten stávající třeba hlavičkový papír se dovypotřebuje, jenom to změníme u těch tiskových konferencí, aby zde byla jednotná prezentace. Potom v roce 2016 předpokládám, že budeme i to nové bezpečné centrum pro přijímání návštěvníků. Nyní je ta situace taková, že přijedou autobusy s návštěvami a skupiny návštěvníků jsou potom vypuštěny někam na silnici nebo do deště. A tak to už by to být nemělo. Ehm, autobusy staví proti atriu, to znamená vlastně nějakých pět metrů od budovy proti parlamentáriu, bude by tam e, nějaké takové základní zařízení a to by tedy mělo v roce 2016 být dokončeno. A pro rok 2016 e, pro otevření Domu evropské historie potřebujeme také takový integrovaný okruh pro návštěvníky, například také pro návštěvníky, kteří mají problémy s mobilitou, to mohou být starší návštěvníci, malé děti, nebo třeba větší rodiny. Jde o to zde mít i rozumné propojení mezi parlamentáriem a domem evropské historie. Chceme, aby byly navštěvány obě zařízení. Ti, kdo z vás někdy šli od parlamentária k domu evropské historie, jste zjistili, že jsou tam velice příkré schody, které jsou pro mnohé vhodné, ale také pro řadu lidí nevhodné. Takže potřebujeme řešení tohoto problému, tak aby bylo možné z toho jednoho bodu zájmu přejít dalšímu. To se tedy také připravuje, ale ještě není žádné detailní usnesení prezidia. Potom oblast expertízy, zde jsme udělali mnoho, zvětšil se sekretariát výboru a to oddělení Policy Department. Máme teď tu novou vědeckou službu, která je k dispozici hlavně pro individuální poslance. A to je velice důležité, pokud má mít parlament skutečně plnohodnotný kolegistrátor, tak je to důležité, protože eh, existují ministerstva 28 členských státech a parlament potřebuje také obdobné zázemí. A ještě je zde jedna oblast, která je důležitá, ale tam ještě nejsme náležitě připraveni, to jsou ty aktiv přenesené pravomoci. Očekáváme například, že ve výboru pro hospodářství vzhledem k té lavině legislativy z minulého funkčního období očekáváme na nějakých 400 aktů delegovaných a implementujících. A ty delegované jsou legislativa, kde tady parlament může říci ne. A to znamená, že parlament zde přebírá zodpovědnost, pokud dopustí, aby ty akty přenesené pravomoci vstoupily v platnost. A musíme mít tu možnost tedy přeskoumat, zda tyto návrhy komise jsou opravdu takové, že s nimi lze souhlasit, anebo ne. A to bude velký eh, problém v hospodářském výboru, protože tam byla obrovská lavina legislativy, no a teď bude druhá ta lavina, následná uh, lavina těch uh, delegovaných a implementujících právních aktů. Potom podobný problém máme ve výboru pro životní prostředí, tam je takovýchto aktů asi 600 ročně, takže to je stejná liga, o něco méně, ale také je důležité průmysl a také výbor pro dopravu. Takže zde bych chtěl prezidiu navrhnout, abychom zřídili takové malé jednotky kde by se alespoň připravoval materiál pro poslance, aby mohli učinit politické rozhodnutí. Pro, aby tyto záležitosti neprošly jen tak, protože jsou příliš pratné a vzniká legislativa, aniž by legislátor je mohl detailně proskoumat. A vím, že to je i důležité téma pro pana zpravodaje Depre. A teď k jazykům. E byli jsme velice účinní a velice ziskoví v minulých letech. Řekl bych, že jsme jedna z nejúčinnějších institucí v oblasti jazykových služeb, abychom si je udrželi a dále e, rozvinuli. Budeme muset investovat do techniky, například překlad. Přeložit 13 stránek textu, které obdržíme na překlad, tak už jsme tak daleko, že pět z těchto 13 stránek už se překládat nemusí ale už se to identifikuje jako text, který už byl tu či onde kdysi přeložen. To tedy počítač udělá sám, samozřejmě třeba to ještě jednou zkontrolovat, přehlédnout to, ale 5 z 13 stránek už dnes díky technologickým pomůckám vlastně je nám ušetřená práce. A to je něco, co roste dále a může dále růst když budeme činit náležité technologické investice, což bychom činit měli. Nadále máme 1200 zaměstnanců v oblasti překladu. Vše, co nám pomůže zde tlak na pracnost a náklady snížit, je jistě uvítání hodné. Také chci říci, že zde bylo jednání mezi našimi tlumočníky a generálním ředitelství pro tlumočení o flexibilnější pracovní době bylo docíleno předběžného kompromisu mezi tlumočníky a vedením e, eh, DGNT. I tato flexibilita nám může pomoci v tom ušetřit další náklady a tím ten multilingualismus ve všech jazycích, který si přejeme, nadále udržet a být schopni financovat. A poslední věc se týká generálního ředitelství personální otázky. Zde chceme v příštích letech digitalizovat všechny podklady a všechny procesy. Aktuálně tomu tak není. Jsou některá oddělení, která se nachází spíš tak ještě v 70. letech, nebo možná v 80. letech minulého století, ale jiná oddělení jsou mnohem dále. Takže zde potřebujeme důslednou digitalizaci a nový generální ředitel eh, si toto také vytyčil jako svůj cíl jsme si SPER 2 z komise, takže zde nebudeme mít žádné vlast, další náklady, ale abych vám uvedl aspoň nějaké číslo pracnosti. Jenom co se týče akreditovaných asistentů, tak za první pololetí funkčního období bylo e, realizováno 1700 nových smluv. A samozřejmě zase jiní asistenti odcházeli. Takže to je opravdu velký objem práce, a bylo by dobré se zde práci ulehčit pomocí nových informačních technologií. Děkuji. Děkuji, pane generální tajemníku. Děkuji za prezentaci těch hlavních směrů a celkového rozpočtu. Samozřejmě jste Samozřejmě závisí to všechno na schopnosti také ověřit, jakým způsobem řídíme evropské veřejné finance, parlament samozřejmě je taková laboratoř právě pro kontrolu hospodaření s, Evrop- s veřejnými penězami. Chtěl bych pozdravit pana Vilana, který je místopředsedou a má na starosti rozpočet. Ostatně jsme plánovali, že ho pozveme v březnu na prezentaci ohledně eh, právě parlamentu evropského rozpočtu. Děkujeme, pane generální tajemníku, a pokud nevidíte v tom problém, tak otevírám diskusy. Pan Manka je první na seznamu řečníků. Děkuji, pane předsedo. Pane generální tajemníku, vy jste mi vlastně připomněl období před pěti lety, kdy jsme začínali. Já jsem byl tehdy zpravodajem pro rozpočet EU na rok 2010 i za Evropský parlament. Já vím, jaké jste měli velké plány v oblasti bezpečnostní služby, opravdu jste vy přebudovali tuto jednotku na úrovni generálního ředitelství a udělali jste velmi mnoho práce. Já jsem v podstatě vám i dal určité úkoly prostřednictvím parlamentu a jedním z nich bylo konat, vykonat audit v oblasti bezpečnostních služeb a takže bych měl takovou otázku. Určitě si asi nemůžete pamatovat za těch pět let, ale jaké efekty nebo jaké byly dopady tohoto auditu v oblasti DG, DG Inlo, to bych chtěl, to bych rád věděl. Dnes jste zde prezentoval strategie do budoucna, to navýšení o 3% samozřejmě závisí na dalších projektech, o kterých budeme pravděpodobně ještě hovořit a samozřejmě bych vám chtěl také nabídnout určité věci, kde bychom mohli ušetřit určité finanční prostředky. Určitě si vzpomínáte, že když jsme v minulosti prováděli analýzy, tak ve strategii budov vyplynul jeden aspekt, že je výhodnější vlastnit budovy, než je pronajímat. Vyplynulo to z analýz, že je to lepší, tedy levnější, než když si to platíme jinde, ale vždy, když jsme to dělali, tak většinou byl pouze jeden dodavatel těch budov. A s tím jsou spojená velká rizika, že když máte pouze jednu alternativu, tak je to vždy složitější. To jste vlastně i řekl, že v oblasti služeb a v ostatních oblastech je lepší, když budeme mít více poskytovatelů. Takže i v budoucnu, když budeme nakupovat nějaké budovy, tak bude určitě lépe mít více nabídek než jen jednu, to je nákladnější. Ve volbách do Evropského parlamentu nebo po volbách už 409 poslanců nepokračuje, kteří odešli z Evropského parlamentu a v podstatě dochází i k tomu, o čem jste hovořil, že budeme šetřit některé finanční prostředky, které můžeme potom použít v daném období v roce 2015. Je to asi 1,8 milionu eur, které už nebudeme potřebovat v roce 2016, takže to bude určitá rezerva, kterou můžeme využít na jiné účely. Další věc je, a o tom jsem už hovořil v, v prvních diskusích, že my jakožto poslanci Evropského parlamentu jsme v lednu položili 1516 otázek Evropské komisi. A když si vynásobíme náklady, tak je to přibližně 2,1 až 2,5 milionů eur pouze za leden. Náklady související pouze s odpověďmi. A zde bych se rád zeptal, jakým způsobem by se to dalo rozdělit, jaké jsou náklady na komisi, ale pravděpodobně některé jsou spojené i s Evropským parlamentem. Bylo by asi dobré se tím zabývat, abychom protože podle mých analýz z toho vyplývá, že poslanci někdy kladou ty otázky jen proto, aby si zvýšili svůj rating v rámci toho, že vystupují, eh, zpracovávají zprávy, modré karty, všechno se započítává do určitého ratingu, ale neměli bychom si dělat rating na úkor nějaké zbytečné byrokracie, abychom utráceli pouze zbytečně peníze za to, abychom získávali nějaké body pokud kolegové souhlasí, tak ano, ať lidé kladou otázky komise, ale ať ty informace nejsou zveřejněné na internetu a tak se ušetří, a oni se přestanou ptát a ušetří se miliony peň, eh, eur měsíčně. Takže chtěl bych se zeptat, jaké je rozdělení mezi komisí a parlamentem. Minule jsem se zmínil o tom, že také tento parlament má povinnost překládat všechny pozměňovací návrhy, které například dnes schvalujeme, tak musí být přeloženy do jazyků, které jsou jednacími jazyky tohoto výboru, jiných výborů. Někdy se nestihne všechno předložit a k dnešnímu dni Třeba jsou některé pozměňovací návrhy pouze v jednom jazyce a když je odhlasujeme, tak i ty, které jsme zamítli, tak i ty potom někdo překládá do ostatních jazyků, což je zbytečné, protože když jsme je zamítli, tak není nutné je ani znát. Takže jsem si jistý, že dokážeme spolu se spravodajem zde také ušetřit další miliony eur. Já už jsem třetí funkční období v Evropském parlamentu a pouze jednou jsem se podíval na zápis z jednání Evropského parlamentu. A přitom nám ji dostáváme každý den, kdy parlament jedná. Já nevím, kdo z kolegů čte tento zápis, možná je to jedno procento a možná by stačilo, aby některé tyto věci byly pouze v elektronické formě. Když někdo by vyloženě chtěl, tak může říci ano, chci to i v písemné formě. Já třeba je házím přímo do koše a to jsou jsou také další zbytečné náklady. Samozřejmě mohl bych se zmínit ještě o dalších věcech. Já bych chtěl říci, že bychom se měli podívat na to, že dokážeme udělat hodně pro EMAS, pokud dokážeme ušetřit papírové dokumenty, například program jednání na čtyři dny a potom na každý den zase rozepsané, t- rozepsaný ten program, který máme v celkovém programu. Toto všechno zbytečně zatěžuje lidi, spotřebovává energii a tak dále. Další věc, která by vám mohla pomoct, je, já věřím tomu, že s kolegy zvážíme, že bychom mohli pokračovat ve zmrazení poslaneckých příspěvků. To, co bylo i v minulém roce, stále přetrvává krize, takže bychom mohli tyto náklady zmrazit, což by možná také pomohlo ve vašem rozpočtu, ale to je záležitost poslanců, kteří o tom budou hlasovat. Další věc, která by vám mohla pomoci, inflace, kdy nejnovější analýzy říkají, že inflace v eurozóně by měla být 1,5 nebo 1,6 v eurozóně, což by nám také mohlo určitým způsobem pomoci ušetřit určité náklady. Také bych vám chtěl poděkovat za veškeré priority, o kterých jste hovořil a jsem velmi rád, že se vám za těch pět let podařilo učinit hodně, odvést hodně práce a držím vám palce, abychom v budoucnu společně udělali ještě více. Jedna věc, včera jsem dostal prezentaci od kni- z knihovny Evropského parlamentu, a musím říci, že návrh, který jsme prosazovali od roku 2007, to znamená zřídit určitý knowledge management, určité řízení vědomostí, tak to jste skutečně zrealizovali i podle těch mých představ z roku 2007, že poslanci dnes mohou dostat velmi rychle všechny informace. Během tři hodin můžete obdržet odpovědi na vaše otázky, což je skvělé a je samozřejmě potřeba toho využít, zorganizovat školení, kdy pomocí nějakých alertů můžete dostat upozornění na vaši oblast zájmovou, tak abyste velmi rychle obdrželi všechny informace a dokumenty. Za pět let se vám tedy podařilo opravdu hodně a doufám, že se nám společně to dále podaří ještě více práce předseda. Děkuji. Pane Deprem. Děkuji, pane předsedo. A děkuji samozřejmě generálnímu tajemníkovi. Mě musím se omluvit, protože za pár minut budu muset odejít. Bohužel mám ve 12.30 jinou naléhavou záležitost, na kterou nemohu přijít pozdě. Takže chtěl bych říct si generálnímu tajemníkovi, že jsem jeho prezentaci velice ocenil, protože je jasná, dobře strukturovaná a velmi zajímavá. Co se týká priorit, pane předsedo, tak už jsme měli příležitost o tom hovořit. Myslím si, že hodně z nás bude souhlasit s těmi nejdůležitějšími prioritami, které jste uvedl. Bezpečnost, ano, s tím souhlasíme všichni. Zabezpečení budov, přístup do budov a vnější bezpečnost, která závisí na jednání s členskými státy. Tady vás můžeme, vám můžeme pouze držet palce, abyste šli tímto směrem. Hovořili jste také o informatice. V oblasti kybernetické bezpečnosti Evropský parlament není na top profesionální úrovni. To, to je tedy oblast, kde ještě budeme muset opravdu provést určitá posouzení, audity a potom samozřejmě zavést ty změny důležité. Takže v tom s vámi zcela souhlasím také tedy posílení oblasti kybernetické bezpečnosti. Za druhé, zde s vámi také souhlasím, myslím, že už je zde určitý předběžný konsensus, protože už jsem prezentoval ty hlavní směry pracovního programu dříve, tom, že je potřeba posílit schopnost výboru výboru provádět kontrolu. A vy jste zde předložil přesné, konkrétní návrhy, už jsem o tom s vámi neformálně hovořil. Myslím si, že to je opravdu jedna z priorit posílit administrativní schopnosti nebo kapacitu, aby poslanci mohli lépe kontrolovat provádění evropské legislativy. Také tleskám tomu, co jste řekl, o lepších pracovních podmínkách pro poslance. Objektivně si myslím, že ti z nás, kteří ještě stále jsou odsouzeni k tomu, že musí zůstávat v těch malinčkých kancelářích vedle s kancelářemi pro poslance, nemohou efektivně pracovat, protože nemohou v těchto malých prostorách eh, přijímat návštěvníky. Je potřeba, abychom měli možnost normálních pracovních podmínek, takže to, to velmi oceňují protože bohužel je zde stále těch 300 proletářů, kteří jsou odsouzeni být v těch malých stísněných prostorách. Doufám, že se to také brzy napraví. Myslím, že co se týká eh, těch vašich, eh, toho, co jste říkal o mobiliáři, o nábytku, tak si myslím, že toto všechno je také velmi důležité. Nebudu se dnes vyjadřovat o tom navýšení, které požadujete 2,9 až 3 Proč? protože to celkové zvýšení rozpočtu parlamentu bude záviset na potřebách, na kterých se dohodneme, na těch doplňkových potřebách, na indexování, minus úspory, na kterých se dohodneme, protože, jak jste sám řekl, tak jsou ještě některé významné úspory, kterých může být dosaženo v některých oborech. Takže dnes se nebudu vyjadřovat o číslu 2,9 nebo 3 to mi ani tak nepřísluší a myslím, myslím si, že není nutné dnes o tom rozhodovat. Pak je zde určitý choulostivý problém to, a o tom bych se chtěl nyní zmínit. To se týká zvýšení těch eh, poplatků nebo na sekretariát. Já jsem, a já to předám komisi, už jsem vlastně nechal eh, prodělat, eh, provést určité kontroly ohledně těchto příspěvků a došel jsem k poměrně překvapivým závěrům. A to, že určitě někteří kolegové, platí to více pro některé skupiny, eh, investují příliš například v oblasti eh, asiste, akreditovaných asistentů a tak dále, což znamená, že normálně parlamentu by neměli možnost mít trvalé kolegy, kteří připravují pro nich tu parlamentní práci, ke které byly zvoleni, to znamená tu kontrolní práci a zákonodárnou práci. Takže zvýšení tedy těch příplatků na sekretariát, tak já bych požádal ještě jiný výbor a obecně v těch diskusích s předsednictvím, aby eh, definovali určitá více niancovaná pravidla, přesnější Nebudu mít námitku k tomu, abychom řekli ano pro akreditované asistenty, že by mohlo dojít k tomu zvýšení, na kterém se dohodneme samozřejmě, ale když vidím počet těch místních asistentů, když vidím ta čísla, které mohu zveřejnit, tak si říkám, no kam až to povede, co, co vlastně chceme, kam, kam to půjde. Je zde určitá zásadní disproporce a myslím si, že je to nepřijatelné a myslím si, a že budeme velmi zranitelní, pokud jde o veřejné mínění. Udělám vlastně takovou inventarizaci situace ohledně místních a akreditovaných asistentů po jednotlivých politických skupinách a tak dále. Nechci to zveřejňovat, ale chci o tom vést skutečně seriózní debatu, protože myslím si, že čistě a jenom zvýšit příplatky na sekretariát, Eh, tak to bych teda řekl ne. Nechci říci, že povedu tento boj až prostě do posledního dechu, ale děkuji, pane předsedo, a bohužel musím odejít. Děkuji vám. Ano, naprosto chápeme, že máte jiné povinnosti a také se snažíme věci urychlit. Takže prosím další řečníky, aby nepřekročili dvě minuty u každého vystoupení. Pan Tarant. Děkuji, já rozhodně se vejdu do dvou minut. Děkuji, pane Vele, za zajímavý přehled o, par, o rozpočtu parlamentu. Mám tady jednu poznámku i otázku. Za prvé, s kým přesně bych mohl v sekretariátě spolupracovat, abych eh, dostal eh, takový otevřenější software, Jinak platíme Billu Gatesy, to je jistě milý člověk a e, věnuje hodně peněz na Africku a podobně a na podobné kauze, Ale je tady někdo, s kým bych mohl spolupracovat? Velmi rád bych to udělal. Za druhé, procedurální aspekt. Můžete mi říci, Takže eh, byro rozhodne o předběžných číslech a je tady možnost, že náš rozpočtový výbor to bude moci změnit? Nebo je to víceméně prostě dáno, že to rozhodne předsednictvo? A teď otázka jazyku. Hovořil jste o tom. Já tedy eh, Naštěstí to nejsou historičtí tlumočníci, takže to mohu říct, jinak by mě snad ukamenovali. Já myslím, že bychom měli podporovat eh, takovou určitou výměnu, že eh, tady budeme mít pět pracovních jazyků, francouzštinu, angličtinu, němčinu, polštinu, za slovanskou radinu a španělštinu jako budoucí oficiální jazyk Spojených států amerických. A pak, když eh, v některém volebním obvodě prostě lidé jsou tak hloupí, že zvolí eh, člověka, který není schopen zvládnout jeden z těchto pěti jazyků, no tak eh, můžeme eh, prostě zakoupit asistenta, který mu to bude překládat a ušetříme mnoho peněz. No, myslím, že jsem vyčerpal ty dvě minuty, děkuji. Paní Holmajer. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve chci říct, že opravdu velmi vítám vaše úvahy, které jdou směrem k zlepšení vstupů. Dnešní situace je opravdu neuspokojivá. Vlastně ty otáčecí dveře, které tam jsou dnes, neodpovídají aktuálnímu stavu ani techniky a ráno jsem to zažila ve tři čtvrtě na devět, když ti všichni asistenti dovnitř no tak musí u těch otočných dveří vůbec stát ve frontě, aby se nějak dostali dovnitř. A já myslím, že tyto budovy vznikly někdy v dobách, kdy se nepočítalo s takovými dimenzemi a s takovým vysokým řádem o no, počtu lidí, kteří sem chodí, ale je z hlediska techniky je třeba to zlepšit. Zajímalo by mě v této souvislosti, zda se inspirujete třeba i v jiných parlamentech, jak je to moderně řešeno, protože existuje řada míst z parlamenty, kde mají moderní systémy, i zastaralé systémy, ale jsou některé parlamenty, které mají velmi moderné systémy, kteří na jednu stranu ukazují, jak být transparentní, ale na druhou stranu mají naprosto bezpečný vstup. Tak aby se sem nedostali ti, kteří sem nemají přístup a aby nedošlo k nějakému internímu ohrožení, kdyby snad někdy došlo k nějakému útoku, protože takový útok tomu nezabráníte jenom výhradně zevenčí, ale i e, ze strany té budovy musí být e, nějaká bezpečnost, protože čím méně bezpečná budoucnost, tím atraktivnější pro určité útoky. A potom ještě k budovám když se podíváme na plánování budovy PHS, prosím, zohledněte také to, že dnes existují moderní systémy řízení vody a práce s vody, že si zde nosíme lahvinky s vodou, protože prostě to, co zde teče z kohoutku, je dost hrozné a neodpovídá to také tomu, eh, co uvádíme v našich směrnicích. A existují moderní systémy pro Mm, vodní management, tak bychom to měli dělat tak, aby to ne, nezničilo potrubní systém, aby se tím potrubním systémem také e, nešířilo něco, co se tím šířit nemá. A potom poslední bod restaurace. Že bychom tam měli mít více než jednoho dodavatele Sodexo považuji za pozitivní, ale také to, že budova v PHS tam ta restaurace nemá vlastně kuchyni, to znamená, ono se to musí někde předvařit a dopravit do PHS. To prostě už není důstojné stavy, stavu budovy, která se musí starat o více než 10 tisíc osob. Vyhovět jejich potřebám. Děkuji, prosím pan Ali. Grazie Presidente, farò velocissimo perché vedo che i tempi sono stretti. Allora, eh... Děkuji vám, eh, vím, že máme málo času. Eh, zvýšení rozpočtu o 3%, to mně připadá příliš, zejména v období deflace a stagnace cen mnoho členských států. Eh, snížilo platy, snížilo důchody, tak mně připadá absurdní, že parlament eh, by se nesnažil zachovat alespoň stejnou úroveň rozpočtu, zatímco finance mnoha států jsou pod velkým tlakem. Dále, eh, volby jsou daleko. No já jsem nepochopil, proč se tímto odůvodňuje eh, otázka výdajů na eh, volební kampaň. Tady mě něco uniklo, možná by bylo dobré to upřesnit. A pak slyšel jsem, že některé frakce žádají o zvýšení počtu asistentů. A asistentů poslanců i asistentů frakce. Jistě, naše úloha je důležitá, ale ze stejných důvodů jako mm, předchozí fázi. Ti, co o to žádají, by tedy měli myslet na to, jaký příklad tady vytvářejí. Ano, jsou tady určité náhrady, které jsou vypláceny, ale není to příliš e, transparentní. Bylo by možná dobré žádat o e, účty, to by zajistilo transparentnost. Také náklady na cestování. Možná bychom mohli uzavřít nějaké dohody s leteckými společnostmi. Vidím, že jsou tady vysoké náklady a když vidím, jaké jsou e, náklady za rezervaci letenek, přijde mi to velmi vysoké. Bylo by možná žádoucí to snížit. Já sám cestuji e, ekonomickou třídou. Byl bych rád, kdyby to dělali i kolegové, aby nejezdili, nelétali vždycky e, business třídou z prestižních důvodů. Eh, pokud je o bezpečnost, vím, že ve Štrasburku francouzské orgány nás chrání. V Belgii, vzhledem k tomu, že parlament a další instituce přinášejí Belgii velké příjmy, pak si myslím, že by tato země se měla také postarat o velkou část eh, nákladů na bezpečnost, vzhledem k tomu, jak velký přínos pro belgickou ekonomiku znamená přítomnost parlamentu a dalších institucí. Dále otázka Wi-Fi. Bylo by dobré zlepšit eh, připojení Wi-Fi, často to nefunguje. Klimatizace já myslím, že by tady také bylo zapotřebí mít účinnější eh, systém. Voda v plastových eh, lahvích, no, to také by bylo dobré s tím něco udělat. 30 eh, milionů eur na dům pro evropské dějiny. Mě by zajímalo, kolik ještě bude stát provoz každoročně, protože by mě zajímalo, jaká je tady přidaná hodnota oproti parlamentárium. Děkuji, prosím další. Pan Rybik. Děkuji, děkuji hlavně generálnímu tajemníkovi za jeho vyjádření a také, že zde potřebujeme určitou velkou flexibilitu. Existují poslanci, kteří pracují intenzivně, kteří se velmi angažují, kteří berou z rozhodnutí vážně, no a pak existují ti opační. A proto ten profil poslanců je různorodý, někteří pracují velmi pilně, někteří velmi málo a mezi nimi je taková velká skupina, která se nějak o záležitosti zajímá. A proto je ten příplatek na sekretariat koncipován také tak, že si každý poslanec určí, kolik zaměstnanců potřebuje, jak nejlépe svoji práci zvládat. A když někdo práce velice málo a nikoho nezaměstnává, tak tím může přece parlament velmi ušetřit, nebo když jich eh, zaměstnává málo a nekvalifikovaných, tak tím lze ušetřit také, ale asi by to nebylo řešení úplně pro všechny a proto je důležité mít ten koncept flexibilní a že tam musí být určité stropy, do jaké výše Eh, je možné eh, zaměstnat i vysoce kvalifikované spolupracovníky, no tak je jasné, že někdo třeba bude chtít zajímat, za, zaměstnat nějakého bývalého ministra zahraničí nebo financí, no pak by bylo dobré, kdyby i zde byla určitá flexibilita. Myslím, že je také rozhodující usilovat o bezpečnost této budovy. Všichni máme naše chytré telefony a stoprocentně nás má naše různá zařízení Ehm, identifikují a pamatuji si, že v australském parlamentu tam projdete, pak bezpečnostnímu personálu se automaticky ukáže prostě ob, obličej toho poslance. Je to vlastně velice jednoduché. A platí to i pro všechny, pro libisty, pro návštěvníky a jsou takto identifikováni a tím by se to opravdu mnohé zjednodušilo. I co se týče vyučtování cestovních nákladů, lze dosáhnout také různého zjednodušení. Nedávno jsem obdržel cosi z loňského roku, kdy bylo zahájeno zasedání parlamentu. Přece není možné, že kontrola bude trvat déle než rok nebo necelý rok. Já myslím, že musí proběhnout eh, rychle a efektivně v krátkém časovém horizontu. A takže i ten audit musí probíhat v krátkém časovém horizontu. No cestování je nesmírně důležité, aby eh, poslanci cestovali i do jiných zemí, aby se mohli vzdělávat, kde se co dělá lépe a každý by měl mít právo také si vzít sebou alespoň jednoho spolupracovníka z parlamentu. Děkuji. Paní Gadia Zabal. Děkuji, pane předsedo. Já mám jen otázky, protože vidím, že velice rychle plyne čas. Eh, pan generální tajemník eh, eh, hovořil o všech těch potřebách, o dokumentačním službě pro poslance. Mě by zajímalo, zda to odpovídá eh, i k těm požadavkům snížení počtu pracovníků, jak jsme o tom hovořili. A konkrétní otázka. Všichni víme, že jsou tady velká očekávání a že tady byl eh, návrh Děkuji, pan Gejer, poslední řečník. ganz kurz. Já budu velmi stručný. 3%. To se mi zdá docela hodně. Ti, kdo tráví více času v Belgii, tak eh, vědí, že je zde indexace nákladů, to znamená, že pravidelně stoupají například ceny za elektřinu. Tak jak eh, vysoký je ten index, kterým počítáte pro rok 2016? Z toho by potom vyplynul nějaký, nějaké čisté navýšení rozpočtu. A podobně bych chtěl říct si něco směrem, jak už o tom hovořil pan kolega Rybik. Je-li pravda, že jsou takoví poslanci, kteří nezaměstnávají v Bruselu žádného asistenta, ale mají 40 doma, tak si myslím, že to je nějaké nelegální financování politické strany. Nedovedu si představit, že by zde byli lidé, kteří by tady dělali všechno sami, ale doma by potřebovali 40 lidí, aby to, co dělají tady, vysvětlovalo těchto 40 lidí spolu s nimi voličům. A v této souvislosti ty právní základ momentálně vlastně zavazuje poslance, aby přijali asistenty a případně tedy si ponechat nějaký část toho příplatku pro asistenty, pokud tedy někoho zaměstnávat nebudou. Děkuji, pane generální tajemníku. Chcete reagovat na ty otázky nebo připomínky, pokud bude, byste odpověděl stračně souhrně, tak nemám nic proti tomu. Určitě budeme mít příležitost se k některým bodům je této diskuse ještě vrátit. No já se pokusím se s tím vypořádat co nejlépe, ale vzhledem k tomu, že těch otázek bylo mnoho, nebude to úplně snadné. Nejprve to, na co se ptal pan poslanec Maňka. Jaké byly výsledky výs- eh, auditu INLO, jak jsme o tom tehdy diskutovali? Výsledek byl ten, že musí, bychom měli udělat mnohem více v oblasti údržby budov. A naštěstí to také bylo realizováno, protože kdybychom to bývali nerealizovali, tak bychom bývali nezjistili, že ten bruselský hemicykl v podstatě hrozí zřícením. Se eventuálně katastrofálními následky. Takže se nám podařilo za těch pět let přejít ze situace, kdy jsme si mysleli, my máme jenom nové budovy, které není třeba udržovat, jsme přešli do situace, kdy se rovnoměrou zabýváme novými budovami, novými aktivit, akvizicemi i náklady na údržbu. No a co se týče těch nákladů, naštěstí máme řadu velkých projektů v oblasti budov a zatím můžu říct, že všechny jsou v tom rozpočtovém rámcu, včetně budovy Konrad Adenauer v Lucemburku. A to možná v národním i mezinárodním srovnání není tak běžné, že tak velké projekty zůstávají skutečně ve svém nákladovém rámci. No ještě nejsou uzavřené, tak musíme být s formulacemi opatrní, ale zdá se, že zde dochází opravdu k profesionálnímu řízení těchto záležitostí. Ptal jste se na úspory. V minulých letech jsme vědomě říkali, že naše strategie je Save and Innovate. To znamená, nadále chceme dělat nové věci, tak abychom nezůstali stát na místě, ale víme, že to musíme financovat prostřednictvím úspor. To znamená přeskoumat to staré a tak, abychom mohli dělat něco nového. A i v minulých letech jsme si vlastně vytvořili manévrovací prostor, který jsme dříve neměli a tak to bychom měli postupovat i nadále. Chtěl bych explicitně také poděkovat rozpočtovému výboru, že rozpočtový výbor vždy podpořil to, že pokud jsme nakupovali budovy, tak pokud to bylo možné, třeba také se využili e, přebytky e, k dřívějšímu splácení, tak abychom neměli více na úrocích. To znamená, 50 milionů, které lze e, zaplatit dříve, nám ušetří nějakých 16 milionů na úrocích za to celé úročné období. A také to velké financování budovy Konrad Adenauer by bylo dobré tam také zachovat tento postup, protože to opravdu znamená velkou úlevu ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Ty náklady na poslance neznám přesně, ale je to v tom rozdíl. Někteří podávají řadu žádostí, ale eh, to rozložení těch nákladů komise parlament jsou samozřejmě u komise i u nás. Potom jste hovořili o překladu pozměňovacích návrhů. minulé rozpočtové proceduře jsme se dohodli, že pozměňovací návrhy na úrovni výborů, tak tam bude překlad jenom do jazyku členů výboru protože celá řada pozměňovacích návrhů se na plénum ani nedostane. A už tím ušetříme docela hodně peněz, takže opravdu se překládají jenom ty pozměňovací návrhy pro výbor, které jsou potřeba přeložit. A to myšlení pracovat na základě aktuální poptávky on demand, to je důležité. Zjistili jsme, že v případě protokolu z pléna, což eh, se dříve automaticky překládalo do všech jazyků, od té doby, co to neděláme, ušetříme ročně na 10 milionů eur. A ještě žádnému poslanci to nechybělo, nebo alespoň se mi nic takového nedoneslo. Protokoly z výborů už se nemají tisknout automaticky, ale mají být k dispozici elektronicky, to je také pravidlo které by mělo v tomto parlamentu všude platit. V posledních deseti letech už jsme snížili o 50% spotřebu papíru, ale asi je zde ještě možnost eh, snížit ji o nějakých 10 dalších procent. Pan Depre říkal, že velmi souhlasí s těmi bezpečnostními návrhy, ale že v oblasti cybersecurity můžeme být lepší. Ano, jistě v této oblasti elektronické bezpečnosti můžeme být lepší, ale ono to není snadné když stejně chcete všude umožnit mobilní komunikaci a pokud možno také pro nejrůznější zařízení a standardy. Takže zde je třeba to e, zvážit, ale samozřejmě je správné, že zde se musíme ještě zlepšovat a investovat zde. Také děkuji za podporu v tom, že musíme dát e, lepší možnosti eh, výborům pro schvalování a také třeba poslance. 300 poslancům ještě chybí ten přídavný modul a je třeba také mít flexibilnější zařízení kanceláří, pokud už ten nábytek prostě dosáhl těch 20 let užívání. Také byla zmíněna pravidla pro ty lokální asistenty. To je rozhodně něco, na čem bychom se měli přesněji podívat, jaká jsou tam čísla a fakta. Momentálně jsme velmi flexibilní, možná příliš flexibilní. Myslím, že podívat se na toto detailně může jedině prospět. Pan Toron zmínil otázku softwaru open source. Eh, jsme velkou měrou už začali využívat open source software. Kontaktní osobou je generální ředitel pro informatiku pan Viela který také se pravidelně zapojuje do diskusí o těchto tématech a je vám jistě k dispozici. Rozpočtové proceduře. Ano, Precidium nejprve eh, navrhne hlavní směry, udělá předběžný návrh, předpokládám, že to bude toho 9. března, potom jednáme s rozpočtovým výborem a v posledních letech se nám vždy podařilo dojít ke společnému výsledku, dohodnout se na takovém výsledku, který podpořilo jak prezidium, tak rozpočtový výbor. Takže my se snažíme eh, zde mít tu úroveň výdajů přijatelnou pro obě strany a přitom ale ty hlavní projekty, ty zásadní náležitě fino co se týče těch dalších změn na jazykové oblasti, prostě pracujeme na e, základě těch smluv, které nyní máme, ale usilujeme o to, aby naše jazykové služby byly co nejefektivnější pro zaručení multilingualismu. Paní Holmajer hovořila o těch otáčecích dveřích. Ty budou v příštích měsících vyměněny, jsou zastaralé, už neodpovídají aktuálnímu stavu techniky, takže oblast dveří, tam nebudeme čekat do roku 2016, oblast dveří bude pro, eh, změněna v příštích měsících. Už eh, byla vypsána příslušná zakázka. Eh, v této novém utváření bezpečnosti se orientujeme podle stavu techniky, který pro nás reprezentuje ten vstup do budovy SVČ, což je poslední organizace, která toto budovala, měla také své požadavky na bezpečnost takže podle té Evropské služby pro vnější činnost se budeme orientovat a myslím, že to bude pro nás také znamenat velký posun ku předu. Budeme si muset také klást otázku, kdo chodí kterým vchodem, nebo jenom někteří některými vchody, ale i toto je velice komplikovaná otázka. Renovace PHS a moderní eh, management eh, vody, otázka kuchyní. Ano, Budeme muset také zvážit, zda PHS bude nakonec vypadat tak, jako vypadá aktuálně, anebo zda ty záležitosti, které nám tam chybí, by nebylo možné právě dát potom tam k dispozici. Zvláště co se týče v případě zasedacích místností pro výboru, anebo i konfigurací sálu pro trialogy, kde momentálně vlastně nemáme žádnou dobrou nabídku. Pan Vali hovořil o těch třech procentech. A to, je, to stoupání nákladů vlastně v oblasti eh, eh, zaměstnanců, máme ten princip excelence, růstu, to vede k určitému nárůstu prostředků a i v Bruselu a v Lucemburku dochází k té indexaci cen a to jsou prostě věci, které musíme zohlednit. Výdaje na volby v roce 2016 nebudou. Já jsem se snažil právě říci, že v roce 2016 nebudou a proto by bylo možné možná učinit jiné investice. Příplatek na sekretariát, jak už jsem řekl, to je politické rozhodnutí, ale diskuse eh, poslanců nejrůznějšími způsoby je důležitá, abychom při vysoce specializované legislativě nebyli závislí nebo závislejší na lobbystech. To je také pravda, protože oni jsou k dispozici s radou, která je velice specifická, velice specializovaná, ale není nezaujatá. A proto je třeba ty příslušné parlamentní služby náležitě posilovat. Bezpečnost v Belgii. Ano, jistě panuje zde i zodpovědnost belgického státu, ale myslím, že čím dál tím více je rozpoznávána a přijímána, alespoň v posledních týdnech jsme zaznamenali jasné signály tímto směrem. Potom eh, Dům evropské historie. Zde je dohoda s rozpočtovým výborem, ta je z roku 2012 a týká se jak těch investičních nákladů, tak těch běžných nákladů. Ty byly tehdy zafixovány na 12,5 milionů eur v dnešních cenách. Toho se také budeme držet. Důležité je také si uvědomit, že ten zájem v tom parlamentu je tak vysoký, že jsme vlastně na hranici našich kapacit. Není to luxus, měli jsme už více než milion návštěvníků. Ten počet návštěvníků je tak vysoký, že, a je to škoda, že zrovna v oblasti těch eh, školních tříd, které chtějí hrát ty rolové hry, někdy na jaře třeba tři ze čtyř žádostí musíme odmítnout. Takže zde máme nedostatky v kapacitě a myslím si, že ten Dům evropských dějin tedy přichází v dobrou dobu. Pan Rybik také zmínil eh, řadu otázek, eh, mimo jiné stropy pro mzdy, tady je také doporučení prezidia, které, myslím, už realizováno a bylo prodiskutováno s několika poslanci možnosti moderních technologií v oblasti bezpečnosti, na to jste také poukazoval a také jste říkal, že podle vašeho názoru by měli cestovat i asistenti. Paní Gara Sabal hovořila o otázce e, aktu v přenesené pravomoci. Dodržíme to snižování počtu zaměstnanců, když jsme se zavázali, že 1% Eh, snížíme ročně vůči organizogramu z roku 2012 a toto takto nadále činíme, ale to neznamená, že by rozpočtový orgán v případě nutné potřeby zde neměl možnost vytvořit i místa navíc. Učinili jsme tak i v minulých rozpočtech, například v oblasti informatiky, kde jsme také provedli internalizaci, takže tyto možnosti tady jsou. Je třeba jich využívat opatrně ale rádi bychom je využili v oblasti aktů v přenesené pravomoci a také v oblasti bezpečnosti. Dále jste se ptala na druhou školku. Momentálně na seznamu ještě máme, čekacím seznamu 50 lidí, chceme rozšířit školku na čtyři třídy, tak eh, aby to odpovídalo poptávce. Pan Gajer se ptal, kde je ten základ té indexace, tak z části to, co vyplývá z té excelence personální oblasti a části, eh, je to ta smluvní stránka a také to, že náklady máme hlavně v Bruselu a v Lucemburku. Takže je zde velký tlak na náklady, který byl na jihu Evropské unie a není to tak eh, výrazné zde předseda mě poprosila, abych byl rychlý a stručný. Možná to nebylo úplně tak, jak si to přával, snažil jsem se. Ne, ale, byl Děkuji za všechna upřesnění. A osobně mám jedno sdělení. Je třeba, aby parlament byl opravdu z hlediska financování vzorem. Žádáme o naše občany o určité úspory, žádáme je, aby eh, podstoupili toto, takže musíme být sami příkladem. Eh, nejsou další dotazy, tak eh, tím lépe. Děkuji vám za účast a příští zasedání bude 16. března. Naschle, děkuji, končíme zasedání.